Dámy a pánové, dostáváme se k bodu číslo 7 našeho pořadu jednání. A tím je zpráva paní Brantner. Máme tu dokonce dvě zprávy paní Brantnerové. Takže nejprve budeme hovořit o změně směrnice 2004 lomeno 109 lomeno ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cené papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a směrnice komise 2007. Tak, paní zpravodajko, chcete něco říci? Nechcete, takže budeme hlasovat. Antrag 8. Pozměňovací návrh číslo 8, kdo je pro? Kdo se zdržel? No, nedáváte pozor. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme si to elektronicky. A po těch Die Abstimmung ist eröffnet. Zahuji hlasování. Die Abstimmung ist Končím hlasování. Bylo to zamítnuto 25 hlasy, 19 hlasů bylo pro. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Stejnou většinou zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Stejnou většinou zamítnuto. Jedenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 12. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Kompromis 1. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 2. Stažen. 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 7 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Hlasujeme elektronicky o celém dokumentu. 22 k 25 bylo to zamítnuto. Happened. I have never seen such a thing before, but everything is the first time. Ještě nikdy jsem něco takového neviděl, ale po každé je nutné, aby něco bylo poprvé. Bitte? Ah, Entschuldigung. Sorry. Hmm? Result was 59, uh, 25 no. 25 ne a 22 bylo pro. 25 proti, 22 pro. To je výsledek. A teď se k druhé zprávě. Von Frau Brandner. A druhá zpráva paní Brandner tam aspoň u mojí frakce několik známenek plus, tak třeba dopadne hlasování jinak. Paní Brantner, přejete si slovo? Ano, spadá to mimo rozsah pravomocí zahraničních věcí, proto nehlasuji ani pro, ani proti. Myslím si, že to nepřísluší našemu výboru, takže bych doporučovala, abychom o tom ani nehlasovali. Samozřejmě můžete o tom hlasovat, ale myslím si, že se to netýká nás. Perhaps you can explain us why. Samozřejmě vždy nám můžete vysvětlit, proč. Víte, že my jsme výbor pro zahraniční věci, se omezujeme na to, eh, se vylučujeme, soustředujeme, tady ta směrnice má rozsáhlou působnost, týká se rozsáhlých podniku a tady se nezachází příliš do detailu a myslím si, že tato oblast se vůbec netýká zahraniční politiky. Ano, do určité míry je to napojeno na výbor pro zahraniční záležitosti. Anyone uh, else to say something about it? Ještě někdo si přeje k tomu něco říci? Pani Karen? Karen is Herr Karen. Ungureane to Takže prosím, můžete vysvětlit váš postoj? Ano, děkuji, pane předsedo. Já si myslím si, že toto úplně vylučuje jakoukoliv rozpravu, protože co se týče pozměňovacích návrhů, předložených tady navrhovatelem také zacházejí za působnost pravomoci výboru pro zahraniční záležitosti, pokud budeme tedy následovat tuto logiku. Myslím si, že takovéto poznámky přicházejí velice opožděně a měli bychom pokračovat v hlasování. Dobře, tak budeme hlasovat. Pozněvací návrh 30, kdo je pro? Takže 30, kdo je pro? Proti? No já bych řekl, že si to radši zkontrolujeme. Kdo je pro? Končím hlasování. 36 pro, 9 proti, bylo to přijato. Pozměňovací návrh 31 byl stažen, kompromis 2, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zkontrolujeme to elektronicky. Končím hlasování. 23 pro, 27 proti, zamítnuto. 4, kdo je pro? Proti? Stejnou většinou zamítnuto. 32, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 33, kdo je pro? Proti? Přijato 34, kdo je pro? Proti? Zamítnout 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout 38, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 39.40, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 41, kdo je pro? Takže 41, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 42, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato většinově aspoň si to myslím, tak radši si to zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Opět stejnou většinou zamítnuto. 43, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 6 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. 44, kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme. Končím hlasování. 27 pro, 23 proti, bylo to přijato. 45 O tom nehlasujeme, ten padá. 7 lomeno 46, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 47 spolu s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 48 padá. 49, kdo je pro? Proti? Přijat. 50 padá. 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. 51. Kdo je pro? Proti. Zkontrolujeme. Končím hlasování. 27 pro, 24 proti, bylo to přijato. 9 lomeno 53, kdo je pro, proti, zamítnut. 10 lomeno 54, kdo je pro, proti, Zamítnout. 11 pro. Proti. Zamítnout. 55, kdo je pro? Proti. Zamítnout. 12, 56, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 13, 57, kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto 14, 58, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 59, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 15, staženo 60, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 16, 61, kdo je pro, proti, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1764, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. Končím hlasování. 21 pro, 29 proti, zamítnuto. 65, kdo je pro? Proti. Přijato. 18, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 19 pro. Proti zdrželi se zamítnuto 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 67 pro, proti, zdrželi se přijato 20, 68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, když jsem řekl napřed proti, ale říkám pro, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, Teď 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Kompromis 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 1 pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 24, kdo je pro? Proti? 24 zkontrolujeme, dobrá. Kontrolujeme pozměňovací návrh 24. Nebo jedničku? Dobře, tak jedničku. Zkontrolujeme jedničku. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto 27 proti a 26 bylo pro.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 v souladu s hlasováním. Vzhledem k tomu, že to neodráží postoj naší skupiny, bych se chtěl vyjádřit eh, pro. Daraus schließe ich, dass die Einschätzung. Tak. Já vidím, že jste se tomu stavili předem to si myslíčtěji, než to nakonec dopadlo. No, my jsme měli méně členů, než jsme očekávali. A nyní jsme tedy proti. Pan Salafranka. No. Pro mě je to takový poukaz na to, že je třeba možná intenzivněji hledat při vytváření kompromisu, než tomu bylo. Takže nyní budeme elektronicky hlasovat. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Stanovisko bylo přijato 27 hlasů pro, 26 proti. Takže to je nosný základ, s tím se dá pracovat dále. Herr Gala, machen Sie nicht solche Bemerkungen, auch das könnte Ihnen selbst machen. Pane Galere, nechte si ty poznámky, ono by se vám to mohlo stát taky. Nyní stanovisko pana Roučka, kterého se mi nedaří správně vyslovit. Pan Rouček je mezi námi, nebo ne? Pan Zala, máte k tomu něco? Ne? Takže pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. A závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 52 pro. No, dobrá. Bitte den Tagesordnungspunkt 10. Takže bod číslo 10 našeho pořadu jednání.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 Dámy a pánové, dovoluji si znovu pokračovat v naší schůzi. Jsem rád, že tady pan Celíny a pan Mirel z SVČ a z DG Enlargement. Dnes nás čeká výměna názorů o povolební politické situaci v Srbsku. Byly tam parlamentní volby, lokální volby, ale i volby prezidentské. Mezinárodní volební pozorovatelé konstatovali, že se jednalo o prostředí, které bylo otevřené a hlediska konkurence bylo vhodné, ale co se týče transparentnosti a svobody médií, že tam eh, byl určitý potenciál ke zlepšení. Pan prezident Nikolič zde byl minulý týden, setkal se s panem Van Rompuyem, s baronkou Eštonovou a s komisařem Filem. Obě strany prohlásily, že setkání bylo pozitivní. Pan prezident Nikolič konstatoval, že Srbsko je pevně rozhodnuté stát se členem Evropské unie a že všechny dohody a úmluvy z Bělehradského prištinského dialogu budou naplněny a že dojde k vybudování příslušného statusu. Dozvěděl jsem se, že Eh, všechny země až na jednu ratifikovaly asociační status. A já si myslím, že Srbsko si je vědomo, že to je velice důležité pro evropskou integraci, aby tato země měla dobré sousedské vztahy přímo i se svými sousedy. Protože to je důležité kritérium pro další Eh, ratifikaci, takže já dám slovo panu Gentilinemu na pět minut a potom panu Mirelovi. Pan Mirel má hodně co říci, ale bohužel je na tom špatně s hlasem dneska, takže trochu má problém nám to na hlas všechno vysvětlit, ale nyní dávám tedy slovo panu Gentilinemu. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Je mi opravdu potěšením být zde mezi vámi. Jen jednu takovou připomínku z, vaš, eh, z mé strany. Vy jste samozřejmě velice dobře vše uvedl. V první řadě chci říci, že eh, politika EU zde je velice jasná ohledně Srbska a celého regionu. Eh, došlo tedy k podstatným závěrům minulý měsíc na radě a ovšem v prosinci a i v únoru se již na radě hodně hovořilo o rozšíření celého regionu, nejen tady o Srbska. Myslím si, že to je opravdu dobré znamení, které můžeme vyslat ohledně eh, tedy našeho smýšlení vůči tomu regionu, že tedy region je centrem našich debat a nyní v podstatě můžeme pokročit s naší um, soloňskou agendou, možná tedy samotné lhuty, ty tedy samozřejmě nebudeme záležet na nás, spíš na tom, jak oni budou rychle pokračovat, ale je to rozhodně dobrý signál Srbsku a celému regionu. No a to bylo tedy uvedení do kontextu a nyní mohu říci, že regionální spolupráce to byl velice důležitý bod diskuze pro všechny ty zemi v oblasti a e, v podstatě to byl i velice důležitý bod, když došlo vlastně k tomu rozhodnutí o kandidátském statutu Srbska. Nyní k samotným volbám, protože tato debata se týká voleb. Pan předseda už e, o tom hovořil, také zhodnocení mezinárodních pozorovatelů zmínil a jak všichni víte, tedy tak ty diskuze probíhají takže zatím nemůžeme dělat eh, nějaké předpovědi, činit předpovědi o tom, jak bude vypadat vláda a kdy k jejímu sestavení dojde. Samozřejmě čím dříve, tím lépe by to bylo uh, lepší, abychom tedy my se mohli již aktivně zapojit do nějakého jednání s konkrétní vládou. Ale je tu ještě jedna skutečnost, kterou tady můžeme uznat ohledně samotné kampani a o samotných volbách. Uh, je, že samozřejmě otázky EU jsou opravdovou prioritou pro všechny hlavní politické síly v Srbsku. To znamená, již to není nějakým kontroverzním tématem, jak tomu bylo v minulosti. Nyní opravdu můžeme říci, že ty dva hlavní bloky v Srbsku staví otázky EU jako prioritu. Naše agenda je v tomto velice jasná, jejich agenda tedy zaměřená na EU je tedy také jasná. Častokrát jsem již řekl tedy, že nemůžeme předvídat, jak dlouho tomu bude trvat, nicméně my se do toho nebudeme eh, rozhodně vněšovat. Jak pan Brok řekl, pan prezident Nikolič nás navštívil minulý týden. Měli jsme první příležitost probírat vztahy mezi EU a Srbskem. Diskuze s paní Aštonovou proběhla také dobře, jak tedy obsah, tak i atmosféra byly velice dobré a doufáme, že to tak bude i v nadcházejících setkáních. My si přejeme, aby Srbsko pokračovalo tedy v této evropské cestě a vynaložilo velké úsilí. Samozřejmě je třeba učinit ještě mnohé, jak jsem již také předeslal v minulosti. Ohledně dialogu prezident Nikolič řekl, že je třeba implementovat určité e, dohody, to je rozhodně dobré, že to připustil. A také bude důležité tedy pokročit v celé řadě tematických oblastí. A jako takové určité pokračování této diskuze z minulého týdne, kde se začlenila také spolupráce, regionální spolupráce. Srbsko si přeje také přispět k stabilitě a pokroku v regionu. A už doufám, že to nebudou pouze retorická retorické projevy. Robert Cooper eh, se vydal do Prištiny a přejeme si tedy, aby se tam jednalo o detailních eh, o detailech těch dohod, aby celá tato záležitost tedy pokročila. Myslím si, že z mé strany je to tedy prozatím vše. Děkuji a nyní pan Mirel, prosím, vynasnažte se maximálně. Děkuji. Možná budu mít problémy eh, s hlasem, nebo problémy mluvit, protože ztrácím hlas, takže se omlouvám. Pan Nikolič eh, 14. Eh, přicestoval do Bruselu, ale předtím byl pan File pozván na uvedení pana Nikoliče do úřadu v Bělehradu a setkal se s ním, stejně jako s ostatními lídry Eh, kteří eh, tedy budou eh, pravděpodobně součástí vlády a tehdy tam vyslal stejný signál o, o vztazích pokud jde o vztahy s Kosovem, tak nebudu opakovat to, co už tady bylo řešeno. Je potřeba samozřejmě, aby zde došlo k usmíření Eh, především také s ohledem na to, co říkal pan Nikolič k této věci. 15. května proběhl eh, summit eh, v Bělehradě CEECP a pan Nikolič tam zopakoval to, co řekl v Bruselu, tedy že mu velice záleží na regionálním rozvoji nebo na rozvoji tohoto regionu a na usmíření. Byla tady vyslána celá řada důležitých signálů a vlastně už jsme o tom částečně hovořili ve zprávě o, z minulého října. Například je důležitá soudní e, reforma, je potřeba v ní pokračovat, je potřeba zajistit, aby soudci e, a, a e, žalobci byli tedy rychle jmenováni, potom svoboda médií, tak jak už jste uvedl, tak během voleb kampaň ukázala, že tady svoboda médií může být samozřejmě vylepšena a to je také eh, jedna z věcí, o které se hovořilo potom politika proti korupci. Tady samozřejmě na Srbsko čeká velký kus práce a potom ještě Další poslední velmi mm, důležitá věc, která je stále naléhavější v těchto dnech v Srbsku, a to je potřeba provést strukturální a ekonomické reformy, protože ekonomická situace Srbska není příliš dobrá. E, Měna e, Srbska e, v posledních týdnech neustále padá a je zřejmé, že Mm, tato země potřebuje velmi naléhavě některé strukturální mm, ekonomické reformy. Takže to je to, co zde zaznělo a byla také vyjádřena vůle na pomoci eh, Srbsku eh, vyřešit všechny tyto otázky. Eh, děkuji, pane předsedo. Mr. Kukan. Slovo má pan Kukan, předseda delegace. One has no voice, you, another has no microphone. <laughs> Jeden nemá hlas a druhý nemá mikrofon. Omlouvám se, pane předsedo, pouze několik připomínek. Plně souhlasím eh, s oběma řečníky. Srbsko má velký význam v celém regionu a je v našem zájmu, abychom pokračovali v procesu rozšíření a s ohledem na to nemáme žádnou jinou volbu. Musíme pokračovat ve spolupráci s demokraticky zvoleným prezidentem Srbska, panem Tomislavem Nikoličem a jeho vládou, eh, která bude vytvořena eh, po svobodných demokratických volbách. Myslím si, že bychom novou vládu a nového prezidenta měli posuzovat podle toho, eh, co eh, budou říkat, ale především podle toho, co budou dělat. Neměli bychom tady demonizovat pana prezidenta Nikoliče, tak jak se to děje eh, v některých kruzích a měli bychom ho zapojit do intenzivní spolupráce na budoucí integraci Srbska. Já si myslím, že bude velice důležité, abychom eh, zahájili eh, opět eh, dialog mezi Bělehradem a Preštinou. Musíme mít jasnou představu, jaké cíle chceme v dialogu dosáhnout a jak budeme v budoucnosti postupovat, protože prezident Nikolič eh, se zmínil, že on by měl být hlavou celého vyjednávání za srbskou stranu. Já si to nedovedu úplně představit. A myslím si, že bude také velice důležité, aby všechny evropské instituce hovořili jednotným hlasem Během eh, nedávné návštěvy pana Nikoliče to tak bylo, pokud jde o pana Van Rompuje, Štonovou a pana Barosa. A je důležité, aby to tak zůstalo i v budoucnosti. Samozřejmě v Kosovo bude velmi důležité, uvidíme, jak se situace vyvine. V tuto chvíli eh, to vnímám tak, že se hovoří o normalizaci vztahu Srbska s Kosovem. A já si myslím, že bychom měli jasně vytyčit, co normalizace znamená. Eh, v, naš, v mé zemi eh, k normalizaci došlo eh, v roce 68 poté, co Rusové vpadli do Československa, tak poté se tomu říkalo normalizace, takže myslím si, že my bychom to měli upřesnit, co normalizací uh, myslíme. Mělo by to být takové, aby to neohrozilo stabilitu západního Balkánu. A myslím si, že to bude mnohem jasnější, když budeme vědět jasný obsah tohoto slova. Nechceme tady mít nějaké sofistikované filozofické eh, konstrukce, které se dají retoricky krásně eh, používat, ale vlastně eh, ve skutečnosti nic nezmění. Děkuji. <clears throat> Děkuji. A nyní bych vyzval pana Šepflina, aby si vzal slovo a prosím, omezte se na dvě minuty. E, I další řečníci, prosím, pouze dvě minuty. Děkuji. Dvě minuty to je velké omezení disciplíny. Dobrá, ale já tady souhlasím s faktem, že Nikolič byl zvolen demokratickými volbami. Já jsem s ním pohovořil hodinu v listopadu a měl jsem takový dojem ve srovnání s ostatními, že ten jeho závazek vůči Evropské unii je opravdu upřímný a uvidíme, jak to tady bude vypadat i s jeho stranou přijetí e, ze strany mezinárodních médií, tam možná mohlo dojít k určitému určité problematice. Já si myslím, že to můžeme vnímat e, různými způsoby, protože on potřeboval uspokojit své voliče. Nikolič a společnost v Srbsku nemyslí stejným způsobem. E, uh, ne všem se líbí ty evropské, proevropské trendy, takže je třeba vykonávat určitou obhajovací práci, řekněme, že hospodářství tam je takové e, nejasné, je to velký problém, mají vysokou nezaměstnanost, někdy se poukazuje až na 50% podle toho, jak se to počítá. Co se politiku týče, já si myslím, že nikdo není méně nacionalistou než Nikoliš Dačič nebo další. To jsou všechno nacionalisté, včetně Nikoliče. A nesmíme zapomínat také na jeho minulost. A ještě bych chtěl říci, že bombování uh, Srbska to stále traumatizuje společnost, takže bychom neměli od uh, nich očekávat příliš. Uh, Myslím si, že třeba, aby ještě vykonali obrovský pokrok ve věcech jako korupce, svoboda médií. Co se těch médií týče, tady je naprosto zásadní, aby došlo k obrovskému rozšíření přístupu k internetu, protože to je dobrý způsob, jak zajistit různorodost názoru. A také bych úplně nevylučoval to, že i výsledky tohoto jednání dopadnou ve vytvoření eh, vládní koalice. Uvidíme, jak to dopadne. Děkuji, paní Kopa, na dvě minuty. Děkuji. Eh, děkuji oběma řečníkům za jejich prezentace. Obyvatelé Srbska demokraticky volili, my všichni to musíme respektovat a provést řádnou analýzu. Podle mého názoru, názoru mé skupiny, uh, Eh, si myslíme, že eh, Srbové nevolí eh, odstoupení z evropské texty, cesty. Nikolič byl zvolen těsně před Tadičem a nyní je tedy na řadě volba vytvoření vlády. Neměli bychom demonizovat prezidenta Nikoliče, nicméně on opravdu vyřkl to, co vyřkl. A co je asi nejvíce alarmující, je tedy to prohlášení o opravdu úplné negace genocidy v Srebrenici. To vede ke krokům zpět a v podstatě tu nevidím žádnou možnou cestu vpřed. Předseda parlamentu Martin Schulz na začátku um, plenárního zasedání ve Štrasburku se ohledně tohoto vyjádřil. Nový Prezident Srbska by měl pokračovat v práci svého předchůdce a měl by eh, provést opravdovou regionální spolupráci a přispět k usmíření a míru na západním Balkáně. Víme, že vytvoření vlády je složitá otázka, víme, že v Srbsku je 44 stran, víme, že tam dochází k určitému politickému ovlivňování, nicméně je třeba jít cestou kompromisu Všichni by měli prokázat dostatečnou míru odpovědnosti a takový by měl být i náš signál vůči Bělehradu. Přejeme si fungující vládu a to co nejdříve vládu, která bude pokračovat v reformním procesu směrem k integraci. A na závěr Kosovo. Já naprosto souhlasím s panem Kukanem, že dialog musí být zahájen co nejdříve a náš postoj ohledně normalizace vztahu, tak to si myslím, že je úplná priorita. Nezdílím názor pana Kukana, že normalizace je něčím sofistikovaným, spíše je to pragmatický přístup. Myslím, že záměr je v podstatě stejný. Nicméně uh, Eh, bude to mnohem přijatelnější pro Srbsko i pro neuznávaný stát. Myslím si, že veškeré oblasti spadající pod záštitu EU by měly tedy být eh, a provedeny a my víme v rámci tohoto procesu, že Srbsko by opravdu mělo zajistit práva všech srbských obyvatelů žijících v Kosovu a abychom napomohli těmto vztahům, měli bychom se také snažit zajistit plnění veškerých mezinárodních práv i této skupiny obyvatel. Děkuji, paní Konilisen. Jen velice stručně, protože kolegové již vyjadřili mnohé, co jsem chtěla říci. V podstatě jsem se chtěla vyjádřit k těm bohužel nepovedeným vyřčením pana prezidenta ohledně negace genocidy. Já jsem minulý víkend byla na Balkáně a opravdu toto tam je velké téma. Ze strany EU jsem si vyslechla ne Mm, nebudeme to brát úplně vážně, ale opravdu zase na druhou stranu je toto zásadní pro nějaký pokrok ve v uklidnění i těch eh, blízkosousedských vztahů. Uvidíme, jak se to bude nadále vyvíjet a zda se to nezopakuje, nerozmnoží v nějakých následných eh, případech do budoucna. Děkuji, paní Nejc. Děkuji, pane předsedo, vzhledem k tomu, že kolega, který je zpravodajem o Srbsku, tu není, tak bych chtěla stručně vyjádřit postoj naší skupiny. Vy víte, že má skupina již od samotného prvopočátku byla zásadním podpůrcem srbském a také toho, aby se Srbsko připojilo k Evropské unii v příslušnou dobu, aniž bychom samozřejmě zanedbávali plnění těch nezbytných podmínek a s velkým potěšením vidíme, že tedy volby byly dostatečně spravedlivé, transparentní, to znamená, neměl by se spochybňovat výsledek. Nebudu komentovat jednotlivé osobnosti, které byly zvoleny, protože kdokoliv je zvolen, s tím budeme muset spolupracovat. Samozřejmě lituji ta prohlášení prezidenta ohledně Srebrenice, že prý to nebyla genocída, to si myslím, že je opravdu velice nevhodné prohlášení a mílné a je výsostně důležité, že by mělo dojít k nějakému vývoji, normálnímu vývoji vztahu mezi oběma zeměmi, tedy jak mezi Srbskem, tak i Kosovem, zejména ve prospěch zajištění míru a stability v regionu, ale zdá se, že tedy sever Kosova se vyvíjí jako určitá oáza pro nejrůznější kriminální nelegální aktivity, ke kterým dochází v regionu. A to rozhodně nebude přínosné pro nikoho. Takže já bych vyvinula silnější nátlak na to, aby tam došlo k větším, podstatnějším změnám. Děkuji. Pan Weigl, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že nejdůležitější výsledek voleb v Srbsku byl že konzervativní eh, část eh, srbské politiky a srbské společnosti dostala možnost zúčastnit se voleb a spolupodílet se na zodpovědnosti za evropskou budoucnost Srbska. V tomto duchu zvolení pana Nikoliče nepovažuji za špatnou novinku, za špatnou zprávu. Eh, já si myslím, že eh, by nebylo dobré, kdybychom vsázeli všechno na jednu kartu a doufali, že eh, Tadič a mm, ti, kteří zemi vedli v minulých letech, jsou jedinou nadějí pro Srbsko, jedinou možností. To by nebylo dobré. První prohlášení Nikoliče samozřejmě nebylo příliš šťastné a já si myslím, že to souvisí s tím, že on byl víceméně lokálním politikem, neměl eh, zkušenosti v mezinárodní politice, neměl někdy no, kontakty eh, s politickými přáteli v Evropě. A já doufám, že evropští eh, konzervativci ho podpoří. Já myslím, že to bude potřeba je důležité, aby evropské konzervativní strany ho podpořily. Ty někdy mož- podporují ještě mnohem eh, horší osobnosti, než je Nikolič. A samozřejmě Jsou tady velmi citlivé otázky v souvislosti s Nikoličem, s jeho pozicí. Samozřejmě na jedné straně je tady Kosovo a na druhé straně je Bosna a Hercegovina. Jeho prohlášení o Srebrenici bylo eh, vlastně eh, určitým spojením s Dodikem, s Dodičem a to samozřejmě není příliš dobré. A jinak bychom měli vzít na vědomí, že ekonomické problémy Srbska jsou velmi velkou překážkou na cestě k evropské integraci, ale eh, je tady jeden velmi dobrý příklad pokud jde o Vojvodinu. A já si myslím, že my bychom měli vzít na vědomí velmi pozitivní vývoj v regionu Vojvodina. Děkuji. Eh, samozřejmě, když ta výchozí čára je eh, velmi špatná, tak všechno další vypadá jako zlepšení. 90% Děkuji, můžu se z eh, 90% eh, připojit k předřečníkům. Neměli bychom tady na jednu věc zapomenout. Naše Evropská unie je eh, bohužel Eh, ve, se, není v, v opravdu dobrém stavu. Když se podíváme na členské státy, a dokonce i v Německu, tak tam probíhají takové diskuze, že mi to opravdu nahání hrůzy. Eh, nemusíme tady ani hovořit o Nikoliče, ale opravdu tady zaznívají strašlivá prohlášení. Víme, co se děje v Nizozemsku, co ve Finsku, co v Maďarsku, co ehm, se děje eh, ve straně Fides. Tady, pokud jde o Srbsko, tak tady není pouze důležitá možnost eh, přistoupení, ale je důležité, aby eh, vlastně vycházeli z té vlastní situace a, a eh, s ohledem na své vlastní obyvatelstvo, aby nesměřovali pouze k přistoupení do Evropské unie. To je ještě ve velmi vzdálené budoucnosti. Oni potřebují určitou naději, určité světlo na konci, na konci tunelu, aby věděli, že pokud sami z vlastní iniciativy budeme mm, dělat reformy, tak to nám pomůže Eh, cesta je cílem, ne cíl je cíl. Neměli bychom opravdu každou větu eh, každého eh, státního představitele tady tak pečlivě rozebírat, protože si můžeme vzpomenout na pana Berlusconiho nebo na dřívější řeckého premiéra. Tedy měli bychom být sami k sobě upřímní, když se podíváme na to, co říká ministerský Eh, to, co se děje v německé politice, tak si myslím, že se musíme ještě nad tím eh, zamyslet a poučit se. Samozřejmě musíme napomáhat k tomu, aby to fungovalo. Eh, přístup Chorvatska to je samozřejmě jasný signál a i pro Srbsko, ale Žijeme ve velmi rychlém světě, rychlejším než minulosti, když se podíváme eh, na to, eh, jak eh, Evropská unie pokračovala na své cestě od té doby, co uzavřela vlastně první společenství uhlí a ocelu, tak je vidět, že na sebe musíme opravdu pracovat a že ta cesta za námi je už dlouhá. Pan Tenok, děkuji, pane předsedo. Já jsem i nadále velkým přítelem Srbska a jejich euroatlantických eh, aspirací. Eh, dlouho se nemohli připojit eh, k NATO z pochopitelných důvodů. A tady souhlasím naprosto s panem Kukanem. Musíme naprosto přestat s demonizací pana Nikoliče, pokud jde o to prohlášení o genocidě v Srebrenici, tak to je samozřejmě naprosto nemorální a vůbec to nenapomáhá usmíření v tomto regionu. Pan Šefrin tady hovořil samozřejmě o ekonomické situaci, ano, to je znepokojivé, ehm, nezaměstnanost mládeže 50%, ano, ale to není vyšší než ve Španělsku, takže to musí být priorita, řešit naše problémy v Evropské unii. Eh, pokud jde o vztah s Černou horou, eh, tak to je pro mě důležité, protože jsem zpravodajem pro toto téma. Myslím, mám pocit, že tam se to rozvíjí poměrně dobře, eh, i když někde se to směřuje kloní k tomu, že se odsuzuje oddělení a já nevím, jak tady v těchto stasích bude pokračovat Nikolič. Pokud je o Kosovo, tak si myslím, že Západ vyložil všechny alternativy na stůl a, a e, Samozřejmě, e, teď tady možná budeme mít trvalý nevyřešený problém na úkor daňových poplatníků Evropské unie. Potom e, se tady hovořilo o organizovaném zločinu, to je bohužel velmi rozšířený nešvar v tomto regionu a tady pořád není jasný status na sever od řeky od, té, té zmíněné řeky a já si myslím, že to komplikuje situaci. Pan Landsbergis. Děkuji, pane předsedo. Mám jednu otázku. Je to uh, geopolitická otázka. Máte nějaké poznatky, které umožňují usuzovat na to, že Srbsko eh, se jak se začíná stále více dostávat do vlivu Ruska. Ehm, Rusko porušilo dlouholeté pravidlo a ehm, podpořilo jiného kandidáta pro rotující předsednictví, než bylo eh, domluveno eh, v celém eh, regionu předem. Byl to případ jednoho litevského diplomata, který byl tímto způsobem odsunut stranou a naopak byl podpořen srbský kandidát Ruskem. Rusko tedy, jak víme, má i nadále velký vliv. Rusko-srbské spojenectví bylo eh, v té chvíli naprosto zřejmé. Opět se prokázalo, stejně jako v dobách eh, války eh, Miloševiče. Máte k tomu nějaké informace, které by vás vedly k těmto závěrům? Další řečník. Thank you. Děkuji jakožto pozorovatel eh, voleb v Srbsku si myslím, že srbští hlasiči nevolili Tadiče, protože nebyli eh, potěšení jeho zahraniční politikou, jsem si jist důležitý, že si nepřáli z, eh, narušit eh, vztahy ani se sousedskými zeměmi. Spíše eh, jejich motivací bylo interní dimenze a hospodářská situace a Evropská unie by měla zachovat otevřené dveře jak pro Srbsko, tak pro další balkánské země, ale nesmíme jim situaci vyloženě usnadňovat aby tato cesta byla úspěšná, Evropská unie dobře motivovala tyto země, tak je důležité se podívat a poučit z minulosti, jak západní země postupovaly v posledních 60 letech. My si přejeme, aby Běle hračil cestou evropské budoucnosti. Je třeba eh, podpořit eh, národní politiku, ale provést také naprosto zásadní reformy. Děkuji, paní Gomeš. Podobně jako moje kolegyně Kopa a Kresseldorfer již zdůraznili to, jak vnímáme my tu situaci a já musím říci, že se připojuji také k tomu, co právě řekl pan Pikola. Víme, eh, co vedlo hlasy voličů v Srbsku. V podstatě je, jsou to dopady i naší stávající krize. O tom to všem je. A chtěla bych se zeptat, jak Evropská unie může být ještě účinnější, jak může předložit ještě pádnější důvody Srbsku, aby i v té oblasti hospodářské a sociální si přáli přistoupit k EU a jak můžeme být účinnější v tom, aby se zejména dobře to, tato naše snaha vnímala občanskou společností. aby nedocházelo k tomu, že i politické vedení bude takové nestále. My si přejeme, aby si lidé v této zemi uvědomovali, že eh, je dobré být součástí EU a že to může mít pozitivní dopad i na hospodářství jejich země. Děkuji a nyní požádám o reakci pana Gentiliniho a poté pana Mirela. Děkuji. Já bych se vyjádřil k několika věcem, které spíše spadají do mých pravomocí. Takže v první řadě k našim cílům, záměrům, tedy jasnost, aby to bylo vše praktické, nejen filozofické projevy. Myslím si, že důležité tady je, aby tu bylo opravdu fungující partnerství, fungující vztahy. A když se zaměříme na tu práci, která byla provedena v uplynulých měsících, máme tu ten dialog, ty dohody, některé byly implementovány, některé ještě ne, e, některé tímto může uspokojovat ten postup, tak si myslím, že v podstatě je třeba pokročit v tomto druhu spolupráce, pomoci lidu a odstranit eh, překážky. Opět tedy je tu ten záměr vytvořit fungující partnerství. Takto bychom na věc měli nahlížet. Regionální spolupráce, to je samozřejmě jasné. K Srebrenici a k tomu prohlášení tady tedy i ta naše reakce, ta písemná reakce byla velice jasná od samotného počátku. Tedy, že si nepřejeme znovu psát historii. Fakta jsou, jaká e, jsou. A bylo zapotřebí okamžitě a jasným způsobem zareagovat, maximálně jasným způsobem. Pak k té otázce geopolitické již jsem předeslal, že Evropská unie je opravdu prioritou srbské agendy. Čím bude jasnější naše agenda, tím bude jasnější i jejich agenda. Tady o tom nemám rozhodně žádné pochybnosti. A myslím si, že z mé strany je to vše a můžu předat slovo Pierovi. Pane Mirele, prosím. Děkuji, pane předsedo. V první řadě se vyjádřím k tomu, co řekla paní Kopa a paní Konerlise ohledně prohlášení týkající se Srebrenice a Vukovaru. Když došlo k setkání jak v Bělehradu, tak v Bruselu s panem Nikoličem, On řekl, že jeho prohlášení bylo vytrženo z kontextu a podobně. Nicméně já bych chtěl říci, že jak v Bělehradu na, při inauguraci, tak zde eh, prezident Van Rompuy, Barrozu, paní Ashton, v podstatě zástupci všech institucí hovořili jedním hlasem. Usmíření, regionální spolupráce, tady je důležité vždy si Eh, poměřovat svá slova, takže takto to bylo sděleno od samotného prvopočátku. A myslím si, že to bylo tedy i jasně vysvětleno a mohu souhlasit s panem Kukanem, že prezident v nadcházejících měsících bude souzen podle toho, jak bude působit. Ale, jak tu již jeden řečník řekl, je před ním dlouhá cesta, ale nesmíme zapomenout také na jeho minulost. Nicméně skutečnost, eh, jak probíhala inaugurace, jak se vyjadřil zde v Bruselu, vyjadřil velice silnou vůli Srbska připojit se k EU, rozvíjet vztahy a to je velice důležitá skutečnost která přichází okamžitě po jeho zvolení. K otázce pana Tanaka ohledně vztahu s Černou horou, nemyslím si, že by tu byl důvod si myslet, že budou problémy, také proto, že předseda, č- prezident Černé hory se zúčastnil inaugurace pana Nikoliče 11. června. A co se týče poznámkách o volební kampani a podobně. Myslím si, že ti, kdo říkají konkrétně paní Gomeš, že občané nehlasovali na základě zahraniční politiky a Kosova. Ne, oni volili hlavně z důvodu vysoké míry nezaměstnanosti. To je v podstatě otázka zásadního přežití, ne tolik ani o rozhodování o Kosovu podle toho dopadly volby. A jak na pomoci dále Srbsku? My jsme již poukázali, a ostatně komisař Fíle o tom s vámi také diskutoval, že vždycky ve zprávě o dosažení pokroku se poukazuje na to, že musí eh, být provedeny zbytné reformy i v Srbsku, je třeba napravit celou řadu věcí, otázku monopolu, uměle zvyšovaných cen, konkurenceschopnosti, transparentnosti, privatizací, reformu médií a podobně. Uh, takže my opravdu jsme ochotní poskytnout podporu, ale očekávám z jejich strany vůli přistoupit k těmto zásadním reformám, protože to jsou eh, jediné možnosti, jak výjít z této složité hospodářské situace. A váš parlament velice dobře ví, že je to v zájmu celého regionu a celé Evropy, aby Srbsko pokročilo směrem k EU je to také v zájmu zachování míru a stability. Děkuji vám. Děkuji panu Gentilinimu, děkuji panu Mirelovi, děkuji všem kolegům a dále budeme pokračovat v 10.30, kdy k nám dorazí další pozvaní hosté, takže krátká přestávka. Kolegové, můžeme pokračovat. Máme tady další bod na pořadu jednání. Eh, diskuze o eh, situaci eh, v Líbi a o aktivitách Mezinárodního trestního soudu. Chtěl bych tady přivítat paní Olivie Svák Goldman, která je v čele mezinárodních vztahů a dále tady máme eh, hlavu oddělení eh, pro mezinárodní vztahy eh, úřadu prokurátora. Byla přijata rezoluce 1970 a tehdy bylo rozhodnuto, že 15. února 2011 se tady bude uplatňovat římský statut, ale Libia stále ještě tento římský statut nepřijala a e, Libie ho tedy neratifikovala ani e, tedy rámcovou smlouvu, která byla e, vyjednána před občanskou vládu. Poslední rada, poslední usnesení Rady o e- bezpečnosti OSN vyjádřilo určité znepokojení, eh, pokud jde o zneužívání eh, mimo sou, eh, popravy bez soudu a další porušování lidských práv v Líbii. Je potřeba přejmout další kroky k tomu, aby bylo zabráněno porušování lidských práv v labii. Zatýkací rozkazy na Saif Islam Kadáfi a Abdullah al-Sanusi eh, byly vydány v roce 2011 v únoru a Libia se rozhodla, že je také bude eh, soudit. Ovšem tím se vytváří bezprecedentní situace, eh, kdy stát chce vlastně vést vyšetřování a řízení proti stejným jednotlivcům v případě stejných trestných činů, jako Mezinárodní trestní soud. Samozřejmě tyto věci jsou nepřijatelné. A my budeme velmi úzce sledovat tuto záležitost a budeme volat po okamžitém propuštění a podle prohlášení z 15. června chceme poskytnout konsulární přístup eh, zadrženým osobám a eh, chtěli bychom jim také umožnit kontakt s jejich rodinami. Nyní vás opět vítám na naš, tedy, nyní vás vítám všechny na našem výboru a slovo dávám paní eh, Švák Goldman, aby nám vysvětlila, jaký je poslední vývoj a zahájila výměnu názoru. Děkuji vám za to, že dnes mohu být mezi vámi a že eh, s vámi mohu sílet eh, své úvahy o situaci v Líbii. Je to pro nás velmi dobrá příležitost a chtěla bych eh, nejprve poděkovat za to, že jste nám poskytli silnou podporu za Evropský parlament pro práci úřadu prokurátora. Je to velmi důležitá součást eh, té podpory, které docházíme, také pokud jde o zprávu, která byla zveřejněna eh, v Dubnu. Já bych eh, chtěla říci, že to pro nás opravdu bylo velice důležité. Podpořili jste vytvoření kodexu chování Eh, pro danou situaci. To je, to je velice důležité. Víte, že máme pokyny a je důležité, aby státy a organizace se snažily tyto věci respektovat a neměly tady eh, kontakt s jednotlivci. Potom tady byla eh, po vzbuzená spolupráce s členskými státy, pokud to zatýkací rozkazy, ukončit beztrestnost, to je velmi důležité pro všechny naše diskuze a potom eh, také zavedení určitých doložek do dohod s třetími zeměmi a potom také ochrana těchto doložek. To je pro nás všech velice důležité. Eh, všichni eh, také víme, jak důležité jsou finanční prostředky pro soud. Je nutné soud dostatečně financovat. To bylo velice důležité také v diskuzi v září. A Velice nám pomohlo, že Evropský parlament se k tomu vyjádřil, že je důležité poskytnout dostatek finančních prostředků soudu, aby mohl naplňovat svůj mandát. Takže za to vám vše děkujeme. A děkujeme vám samozřejmě také za to, že jste nás dnes pozvali. Pokud s tím budete souhlasit, tak pouze několik minut podiskutuji o situaci v Líbii a potom um, um, nám můžete pokládat otázky a můžeme uh, se o tom rozhovořit Uh, jak už eh, bylo řečeno, eh, OSN v únoru vydala zpráva o situaci v Líbii, tedy v 26. února 2011 a tehdy byla rezoluce, eh, tehdy to bylo přijato jednomyslně. To je velice důležité, protože to umožňuje silnější spolupráci Spolupráce byla úžasná, pomohla nám velmi rychle posunout se vpřed, takže bylo možné rychle eh, to předběžně připravit, velmi rychle začít eh, vyšetřovat a potom eh, začít vlastně otevřít první případ. To se stalo již v květnu. Ehm, pravděpodobně jste to zaznamenali, bylo to proti Muhammadu Kadáfimu, jeho synovi a Abduch Lach Alach Sanusimu. Um, byli obviněni uh, z trestných činů proti uh, uh, lidskosti a z dalších trestných činů a je velice důležité, abychom to měli na paměti je důležité uvědomit si, že my tady nesledujeme všechny trestné čily, eh, které libyjské úřady spáchaly nebo ze kterých jsou obvinovány. Eh, my se omezujeme na trestné eh, činy od 15. února 2011, tedy ten mandát je omezený, ale díky dobré spolupráci jsme se mohli posouvat před velmi rychle a zaměřujeme se teď na jeden případ mezi 15. A, e, spácha, za trestné činy spáchané mezi 15. a 28. únorem 2011, takže je to velmi vymezené e, období. E, předsoudní senát rozhodnul o tomto případu a byly vydány tři zatýkací rozkazy na tyto tři osoby. A jsou tady důvodná podezření, že po arabském jaru 2011 eh, libyské úřady eh, vytvořily plán eh, na zakročení proti disidentům mohli použít všechny nástroje, které měli k dispozici, aby udusili demonstrace a, aby zakročili proti těm, kteří se účastnili demonstrací. A bylo rozhodnuto, že toto je vlastně útok proti občanské společnosti, proti civilní společnosti. A e, dále e, byl Asif e, zatčen a Potom eh, vznikl nový režim v Libii a eh, tento režim samozřejmě poděkoval ICC za to, eh, že začali tyto věci řešit, ale libyské úřady, nové libyské úřady řekly, že by se toho sami chtěli ujmout. Hmm. A, a Vlastně my jsme říkali, že pokud tady eh, bude opravdu řádné národní vyšetřování a sou, soudní proces, tak eh, v tom případě náš soud do toho vstupovat nebude. Ale je potřeba, aby to bylo rozhodnuto. Takže snažili jsme se toto vyjasnit libijským úřadům. Eh, to, že důležité je, aby tady bylo skutečné soudní řízení. Libijské úřady, orgány to vzali velmi vážně, vše začaly zkoumat a byl vydán velmi do detailní dokument, eh, který eh, sleduje veškerý kontext a vysvětluje se tady, že eh, generální státní zástupce tady připravuje vyšetřování a případ pokud jde o závažné zločiny během spoury v roce 2011, od února až do května. Tady jsou pokryty ty eh, obvinění které, ze trestných činů, které proběhly v této době. Eh, a teď jde o to, jestli národní úřady, národní orgány eh, vyšetřují stejné jednotlivce za stejné činy. A když tedy libyské orgány říkají, že dělají to stejné, co my, tak by měli být eh, oprávněni eh, tak činit a vlastně nahradit aktivitu ICC. Libijské eh, orgány respektují ustanovení statutu. Nechovají se stejně jako Sudán, protože Sudán ten se vzdává jakékoliv spolupráce, říká, že nás nerespektuje. Ale libijské úřady říkají, že ano, že respektují statut a používají ustanovení statutu, aby eh, spochybnili přípustnost. Takže to je vlastně pozitivní eh, vývoj, protože oni vlastně uplatňují statut. Ovšem, eh, s konečnou platností musí rozhodnout soudci o tom, jestli se je v Libii veden řádný proces. Bylo také řečeno, že SAFE je v dobrém e, stavu, e, má kvalitní stravu e, a nevládní organizace a ICRC všichni potvrdili, že vše tady probíhá na vysoké úrovni. My jsme uplatnili tady toto spochybnění přípustnosti. Řekli jsme, že to budeme tedy řešit a nyní je to na soudcích, bylo to rozběhnuto a je to na soudcích, aby zjistili, jestli opravdu ta námitka přípustnosti eh, bude eh, potvrzena nebo ne. No v tomto případě ovšem nesledujeme soudní systém jako takový. Nesledujeme, jestli libijský soudní eh, systém je schopen vyřešit tento případ. My opravdu kon, sledujeme pouze tento konkrétní případ. V Mauretánii eh, tady došlo k zatčení eh, těchto osob. Eh, tedy Abdullah al-Sanusi byl zatčen v Mauretánii a Francie a Libie, Libie požádali o jeho vydání, stejně jako ICC. A nyní je to na mauretánských orgánech, aby rozhodli, jestli Abdullah al-Sanusi ho skutečně vydají. Ovšem, on je nemocný, a zatím eh, se ta věc eh, tedy eh, příliš nepohnula dál, ale čeká se zkrátka na rozhodnutí mauretánských orgánů. Máme tady další případ, který, případ, který se zabývá genderovými trestnými činy proti mužům a ženám a my si velmi uvědomujeme, jak jsou tyto věci citlivé, především eh, v takovém regionu, jako je Líbie. A tak se eh, snažíme eh, důkazy spírat takovým způsobem, aby to, neohrožovali oběti, aby to neohrožovalo, neohrozovalo oběti prostřednictvím lékařů a tak dále. A dále se snažíme také zkoumat další aspekty Kadáfiho režimu, tedy snažíme se tam sledovat další Eh, funkcionáře Gaddafiho režimu, kteří ani nemusí být eh, v Libii. A v přesnu tohoto roku ehm, byl, eh, byly předloženy další podklady k tomu, co se děje v Libii. a to je velice dobré pro doplnění té aktivity, kterou vedeme my. Toto nám tady předložila vyšetřovací eh, komise OSN. Eh, bylo zjištěno, že tady někteří, některé osobnosti eh, spáchaly trestné činy, teď jsou tedy zadrženi, jsou obviněni, ale Zároveň je zde obvinění z toho, že jsou mučeni a zneužíváni a my samozřejmě musíme sledovat i tyto znepokojivé věci. Komise také sledovala aktivitu NATO eh, v Libii a bylo řečeno, že NATO záměrně se nezaměřovalo ve svých útocích proti občanům eh, v Libii. Bylo tady 25 944 eh, leteckých útoků a potom další tisíce dalších útoků a zjistilo se, že to vlastně nebylo zaměřeno proti civilnímu obyvatelstvu a teď tady se ještě tady zjišťuje, jestli to bylo přiměřené nebo nebylo to přiměřené, jestli měly být přiměřené přijata nějaká opatření, aby se zabránilo eh, nějakému poškození eh, civilního obyvatelstva. Eh, my zkrátka vždy vycházíme z usnesení 1970, takže my nemůžeme vycházet z rezoluce 1973, tedy zda na to mělo, naplnilo svůj mandát to není eh, v naší kompetenci. Libie eh, předložila eh, komplexní plán pro řešení otázky, otázek soudnictví. Samozřejmě je důležité, aby tady to vše bylo zodpovědné a je pod, především, pokud jde o jednání se zadrženými. Eh, je potřeba zjistit, jestli mají být zadrženi dále vyšetřování a pokud ne, tak musí být propuštěny. A teď eh, jde o to, aby neoficiální místa pro zadržování osob byla uzavřena, aby vše probíhalo no, oficiálním způsobem a aby samozřejmě nedocházelo eh, k mučení a špatnému zacházení s těmito zadrženými. To je pro nás velice důležité v kontaktu s Libií to je tedy součástí našeho komplexního plánu. Tady, co se týče politiky vykonávané našimi prokurátory, snažíme se řešit ty nejzávažnější trestné činy. A co se týče těch dalších eh, trestných činů, tam zvažujeme další mechanismus, jako mechanismus přechodný mechanismus a tomu se věnuje ta vyšetřovací komise. Myslím si, že vše je tady na cestě, aby se i tyto další obavy a případy vyřešily a snažíme se je tedy maximálně podpořit v jejich úsilí. Takový je tedy vývoj věcí ohledně Libie. Ještě na závěr bych chtěla říci, zmínit tedy ty naše čtyři kolegy, kteří byli zadrženi my jednáme s libýskými orgány za pomoci mezinárodních aktérů, snažíme se vyřešit jakékoliv eh, nedorozumění a aby došlo tedy k jejich osvobození v co nejkratší době a tady jsme vám opravdu vděční za podporu. Já i Jennifer jsme ochotni nyní odpovědět na vaše otázky. Ještě jednou děkuji za toto dnešní pozvání. Já vám děkuji za přehled eh, situace a rád bych tady nyní zahájil otázky, výměnu názoru paní Gome, že pravodajkou ohledně Libie, takže prosím. Ano, a právě jsem se vrátila z Libie. Zároveň eh, jsem také jednou z těch osob, která opravdu se může počítat mezi přátele ICC. Chci vám velice poděkovat za prezentaci. Odpovídá těm informacím, které jsem obdržela v Libii. Opravdu libyské orgány si přejí spolupracovat s ICC v té věci, kterou jste popsala, je udělována prioritu nejenom těm nejdůležitějším případům, ale i lidem, kteří jsou zadržení. Problémem tady je ale, že stát Libie je nefunkční, odpadu Kadáfiho celá řada institucí nefunguje a v podstatě soudnictví musí vykonávat obrovské úsilí a myslím si, že oni opravdu, pro ně bylo přínosem ta spolupráce s ICC a je to soustředěno i v tom mém stanovisku, že Evropská unie by měla posílit spolupráci s libýskými orgány. Ano, zažíváme složité období, eh, máme tu tedy přechodné vládní orgány, které tedy směřují k, nebo které až tedy do voleb, řekněme, jsou v oslabené situaci, asi tam nezůstanou dlouho. Pak víme, že soudní systém je také oslaben, eh, otázka bezpečnosti je na to napojena, nemají opravdové vojsko ani opravdovou policii, v podstatě jediné vojenské složky to jsou milicie a víme, k jakému stavu eh, v zemi to pak vede. Je tam tedy zintamská milicie, která je vlastně zodpovědná eh, za to, eh, že byl tedy Kadáfi vyhnán z Tripolisu. Je tam určitá podpora i na některých ministerstev a víme, že eh, třeba kontrolovali letiště v Tripolisu a přesunuli odpovědnost na mezinárodní orgány a mezinárodní orgány zase povolali tyto milicie, aby zajišťovali bezpečnost na letišti, protože jenom jim se to dařilo, nikomu jinému se to nepodařilo a to vše vede k těm problémům, k té celé řadě problémů a vím, že eh, s tím se potýkáte a konkrétně tedy někteří ti vaši zadržení kolegové. Vyvstaly tu otázky týkající se ICC i při té mé návštěvě. Já jsem se zabývala zejména novými politickými stranami, hovořili o tom novináři na setkání s libýskými novináři, které zorganizovala EU. Já jsem s nimi pohovořila a došlo tam k několika rozhovorů a myslím, že ty odpovědi padaly velice diplomatickou cestou a je třeba se toho chopit diplomaticky. Oni, ano, si vyžadují e, respekt, je třeba je podporovat. Oni vědí, že obrovské finanční části, e, částky libyských občanů se nacházejí e, v Evropě a nejen v Evropě, po celém světě, jsou kontrolovány Kadáfiho lidmi. Je tu určitá hrozba, nebo strach, že lidé jako Saif, Al-Islam může pověřit své spolupracovníky, aby využili ty finanční prostředky právě proto, aby zase e, se spikli proti té nové vládě nebo novým politikům v Líbii. To je tedy ten důležitý problém a je to problematické i vůči tedy těm osobám, eh, s pracovníkům ICC. Já samozřejmě jsem ochotná o tom hovořit i veřejně, že došlo k určitému nedorozumění na obou stranách. Zřejmě hm, se s tím nevynakládalo úplně citlivě, že to došlo tedy k nedorozumění, jak tedy ze strany libýského lidu, tak ale i ze strany toho jednání těch milicí v případě al-Islámu a těch nejvýznamnějších libijských aktérů. Takže, co jsem tedy řekla veřejně, že jsem zaznamenala, zaznamenala prohlášení týmu ICC, že zřejmě došlo tedy k nějakému nedorozumění a vyjádřila jsem jim protějškům že by to mohlo vést k poškození imidže eh, Libie. A tento špatný obrázek si rozhodně obyvatelé Libie nezaslouží. A může to mít vliv i na sousední země. Podívejme se na to, k čemu dochází v Egyptě. Mezinárodní média s většinou, jak víme, soustředují na ty špatné zprávy, ne na té dobré, přestože tam nějaké ty dobré také jsou, takže to jsem zdůraznila našim protějškům v Libii, že je tedy v jejich zájmu tady tuto diplomatickou situaci s ICC vyřešit a opravdu doufám, že to tedy připraví cestu k ještě intenzivnější spolupráci s ICC také jsem zaznamenala a zdůraznila, že pro Libii je důležité, aby proběhlo řízení těch tří hlavních osobností, zejména Gaddafiho a al-Islama. A tedy je to zásadní také, aby to proběhlo i za mezinárodní podpory to znamená zejména za podpory ICC. A je to důležité proto, aby se celému procesu dodalo na důvěryhodnosti. Takže kromě tohoto eh, jsem vás ještě chtěla požádat a chci říci, že práce soudu je velice důležitá co se týče tedy pokroku v tom vyšetřování, znásilnění a těch genderových zločinů a vůči mužům a ženám v Zurátě a na různých jiných místech v Líbii. Je to důležité pro libijské občany, protože je to velice citlivé téma, tato společnost je velice konzervativní, takže to je třeba také vyřešit. A je třeba vyjádřit velkou podporu, a aby i oni podpořili, ti, aby líbiští občané podpořili činnost soudu. A chtěla jsem se tedy zeptat, co soud dělá. Vy jste zmínila ten případ Zan al-Senusiho, který byl zadržen v Mauritánii a je tedy vynakládán nátlak na Maurity a myslím si, že i náš parlament by něco mohl udělat, aby podpořil ICC. Ale co děláte třeba i ohledně al-Baghdadiho nebo Musa Kusy, který tedy opravdu spolupracoval se spravodajskými službami v tak ošklivých věcech, jako bylo mučení eh, těch vydávaných osob a myslím si, že on je opravdu tím vrcholným členem represe. A pokud já vím, Musakusa je v Saudské Arábii. Proč nikdo nevykládá nátlak na Saudskou Arábii, aby ho vydali? A na závěr, Evropská unie musí činit více, co se týče reformy soudnictví. chci říci kolegům, že připravuji poznámku o mých e, zjištěních, a v nadcházejících několika dnech vám to všem rozešlu. Děkuji paní Gomeš za podrobný popis vaši hlediska, vašeho hlediska a dodatečné informace a nyní má slovo pan Salafranka jakožto koordinátor. Děkuji, pane předsedo. A chtěl bych zde přivítat obě zástupkyně Mezinárodního trestního soudu Evropský parlament je zavázán spolupracovat s ICC, jak co se týče vyjadřování politické podpory, tak a také co se týče aplikace rozsudku, smlu, rozsudku tohoto, smlouvy, tohoto soudu, které uplatňuje parlament v dohodách s třetími zeměmi. Myslíme si, že vyřešení případu v Libii je jednou z našich společných priorit. Myslím si, že jen těžko se můžeme abstrahovat od té situace, kterou zažívá Libie v tuto chvíli. Vy víte, že Evropský parlament a instituce EU jsou opravdu zavázány podpořit ten proces přerodu této země. Měli jsme delegace z parlamentu eh, do Libie Vicepremiér Libie nás také v nedávné době navštívil. Jsou tu určité aspekty jako bezpečnost, organizace země, institucionální stabilita, to vše je třeba propracovat a zajistit. Všichni víme, které procesy v zemi právě probíhají a je zřejmé, že je důležité zejména prověřit plnění těch cílů, zejména slučitelnost jurisdikce, na základě které tedy pracují soudy v zemi. Nicméně musíme pochopit, že tato země po období plukovníka Kadáfiho má ještě mnohé co učinit, a to nejen co se týče obecných e, podmínek bezpečnosti. Tato země má 4 000 pozemních, kilometrů pozemních hranic a 2 000 námořních hranic, takže je opravdu zapotřebí zajistit obrovský policejní aparát, který by zajistil minimální bezpečnostní pravidla. A to samé se týká pak i toho soudního aparátu, který je třeba absolutně posílit. A já bych chtěl vědět, jaký dojem vy máte z průběhu tohoto procesu který probíhá vůči těmto třem osobám a důvěryhodnost těch soudních orgánů, které by ho teoreticky mohly vést v zemi. A také jak jsou důvěryhodné orgány proto, aby mohli zajistit také řádnost průběhu toho procesu. A pak zacházení, hovoří se tu o zneužívání, o mučení, vy jste to zmínila ve vašem projevu, eh, vůči lidem, kteří byli vlastně takový důvěrníci eh, Kadáfiho, zda tedy dochází eh, k takovýmto zneužitím, anebo zda to bude spadat pod mandát Rady bezpečnosti. To jsou věci, které mě zajímají. Paní Gomeš zmínila případ Saudské Arábie a já bych chtěl vědět, co soud v, také dělá v případě prezidenta Sýrie. Děkuji. Děkuji panu Salafrankovi a nyní má slovo paní Lochbiller, která je předsedkyně podvýboru pro lidská práva. Děkuji vám, pane předsedo a děkuji také vám za vaši zprávu. 3. až 5. června jsem byla v Tripolisu a poté jsem opět odcestovala, až pak došlo k zatčení spolupracovníků trestního soudu, takže k tomu nemohu nic říci, ale dovolte mi, abych něco řekla k tomu, co říkali partneři našich rozhovorů o ICC Hovořili jsme s paní Dragli z Národní přechodové rady, která zodpovídá za spolupráci s ICC, s náměstkem ministra zahraničí a státním tajemníkem, eh, který je příslušný pro eh, justici a usmíření. První téma bylo, zda chce Libie ratifikovat eh, statut ICC. Na rozdíl od Tuniska bylo prohlášeno, že zde nepanuje porozumění, že tato otázka byla kladena příliš brzy. Druhá otázka zněla takto, jak vidíte spolupráci se soudem ICC, s Mezinárodním trestním soudem. A tak, jak jste o tom hovořila, vítají statut, ale soudní jednání eh, proti Sejfu se nechtějí provádět ve vlastní zemi podle mezinárodních standardů, neustále opakují, že chtějí více času, že chtějí odložit eh, jednání. A mě by zajímalo, jak to vypadá ve vašich eh, rozhovorech, protože pokud by byl postaven pod libýský soud, podle libyského práva, tak by mu eventuálně hrozil trest smrti, ale statut e, soudu ICC trest smrti vylučuje, takže o tom se pak dále nejednalo. Třetí téma navazuje na to, o čem hovořila paní Gomez, alespoň takto se to jevilo mně, že partneři, s kterými jsme hovořili, by rádi e, spolupracovali se soudem ICC, ale de facto nemají kontrolu nad e, zatčeným panem Al-Islámem a tím pádem jsou poněkud bezmocní, protože eh, zde také milice nechce předat eh, zatčeného nějaké vládě, takže se mi to jevilo jako dosti beznadějné diskutovat s oficiálními zástupci a asi to bude problém i po volbách, tedy oni se snaží postupovat podle právních standardů, ale de facto moc a kontrola je na straně milice takže je velmi těžké, aby ICC zde zaujal jasnou pozici, nicméně bych se chtěla zeptat, jak hodnotíte situaci, myslíte si, že by se mohla změnit a že bude učiněn určitý ústupek vůči milici, tak aby předala začené? Děkuji a nyní bych rád dal eh, zprávu, eh, slovo panu Kreislerovi, zpravodaj pro tuto věc. Děkuji vám a srdečně zdravím přítomné. Děkuji za podrobnou zprávu a paní Gomeš a paní Lochbiller, vy jste velice názorně vylíčili svůj eh, pobyt v Libii a nadčrtli tamní situaci. Já mám jenom krátkou poznámku. Domnívám se, že rozhodující pro mezinárodní působení Mezinárodního trestního soudu ICC, jak bude vyřešen případ eh, Libie, jak může ICC postupovat, jak mohou zodpovědní v Libii spolupracovat s ICC. Ona jedna věc je jasná, v postrevolučním eh, procesu to trvá, než vzniknou nějaké jasné eh, struktury. Já jsem z Mnichova, paní Lochbiller, to také dobře zná, jak eh, se tam chovali bratři al-Islám a další a jaké tam měla, měli privilegia, bydleli v obrovské vile, jak se chovali na diskotékách, my velmi dobře známe jejich civilní život těchto dvou pánů. Jeden už tedy není tam na místě, ten už eh, unikal v eh, jurisdikci dříve, ironicky řečeno. Také je otázka, co vy očekáváte, co by měla, či spíše neměla dělat Evropská unie. Já si myslím, když eh, příliš mnoho Eh, stran cílí s různými komentáři na libijské orgány, tak by to mohlo být spíše kontraproduktivní. Důležité je hovořit jedním hlasem a mít jasnou pozici a je důležité, aby ministři zahraničí EU možná přenechali Kety Eštonové, aby eh, byla nalezena společná pozice, aby ji vyjádřila, a ne aby každý minister zahraničí každého členského státu měl pocit, že on je ten, kdo k tomu musí vydat nějaké svoje prohlášení. Také by mě zajímalo, jak to momentálně vypadá v OSN. Jasně zaznělo, že eh, jde o to, aby byly propuštěni ty čtyři začení eh, příslušníci ICC, vzniklo k tomu i příslušné tiskové prohlášení. Máte k tomu nějaké nové poznatky? Víte, jak se hodlá chovat OSN? A bylo by dobré, kdyby přistoupilo ještě více eh, států k Mezinárodnímu trestnímu soudu, pak by byl ještě účinnější a silnější, ale už nyní vám děkuji za odváděnou práci. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Brantner. Děkuji a děkuji za to, že eh, jste k nám eh, dnes eh, přišli s touto prezentací. Mám jenom jednu otázku. Eh, na libyské straně samozřejmě připravují ty případy, protože eh, schromažďují důkazy a tak dále. A vy vlastně děláte stejnou práci. Také eh, jste schromažďovali důkazy a připravovali jste ten případ. A já si kladu tedy otázku, do jaké míry tady spolupracujete při schromažďování těch důkazů. Pomáhá to vašemu případu nebo pomáháte naopak vy jim, protože pokud možná ne v té nejbližší eh, budoucnosti, ale třeba eh, příští, během dalšího roku, tam bude fungující systém, kde byste řekli, ano, my teď můžeme ten případ ponechat na líby, tak jakým způsobem byste naložili s těmi důkazy. Já si myslím, že to by byla potom taková nejintenzivnější diskuze, eh, protože to je důležité, aby sama země tedy tam měla nějaký přístup k těm důkazům. A e, Samozřejmě vy možná nepovedete to řízení, ale zkrátka máte k dispozici důkazy, protože vaše lidé byli v terénu a získávali jste informace. Tak jak s těmi informacemi naložíte, zveřejníte je e, třeba v rámci e, komise pro usmíření a nebo mm, také jinde, tam je potřeba, aby zkrátka se to dotáhlo do nějaké fáze do konce, aby se dotáhl ten proces usmíření. Vidíte v tomto procesu nějak konkrétně svou roli? Jaká by mohla být vaše role v této situaci, kdy máte důkazy, ale vlastně už možná eh, nepovedete ten případ dál? Další případ, vy jste tady hovořili eh, o eh, další věci, kterou je důležité zmínit, protože ICC Eh, je vnímán tak, jakože samozřejmě nejedná s každým stejným způsobem, takové povědomí tady existuje a proto si myslím, že je velice důležité, abyste tyto věci řešili. Mě by zajímalo, jaká je na to obecně reakce a co si myslíte, že by se dále mělo udělat pro to, aby to získalo větší pozornost. Um, Děkuji. Eh, jsou tady dva další řečníci. Nejprve řečník za skupině GUE. Eh, chci poděkovat za veškeré informace zástupkyním ICC. Chtěl bych vyjádřit solidaritu naší frakce s těmi čtyřmi pracovníky soudu, kteří byli unešeni, ne zadrženi. Toto je opravdu únos. Jedná se o únos vlády, která vlastně nevládne, nevládne této zemi a v podstatě to vedlo k, k vojenské akci, která byla naprostou pohromou. Tady mám na mysli NATO. Byla to pohroma. Ano, byla to pohroma. Opravdová pohroma. Pane předsedo, mohu pokračovat, aby, aniž by mě ostatní přerušovali. Byla to pohroma, protože nenaplnili rezoluci Rady bezpečnosti, nejednalo se o operaci, která by leteckými vojenskými silami měla ochraňovat civilní obyvatelstvo. Ehm, a letecká síla to vlastně spíše přihrála a libijským složkám a nyní to stížilo situaci a vedlo k stávajícím problémům. Mohamed Algeriči, který je mluvčím, eh, to vyjádřil tak, že ti čtyři spolupracovníci ICC, mezi nimi je jeden Španěl, mohou být osvobozeni, pokud tedy se zjistí, kde je pan uh, až se zjistí, kde tedy se nachází jeden z těch synů Kadáfiho, který pracoval pro spravodajské služby. To je opravdový únos. Takže, dámy a pánové, neříkejte mi, že se tu jedná o něco úplně jiného. Tady je, je to jasný únos a, a je naprosto nepřípustné, aby nebyli okamžitě osvobozeni. A já bych proto byl rád, kdyby v tomto chaotickém kontextu máme tu tedy povstalce, milicie, informace o tom, že jsou v Sintanu, že je to nějak propojeno na vojsko, jsou tu tisíce zadržených a my vůbec nevíme, v jaké situaci se tito lidé nacházejí, jak působí ta přechodná vládní rada a, a je třeba vynaložit tu maximální podporu, aby se tu postupovalo bod po bodu a aby se před soud postavili všichni ti zodpovědní, jak spolupracovníci Kadafiho, tak i ti z té přechodné rady. A je třeba také vyšetřovat veškeré barbarské postupy diktátora Kadáfiho. Myslím si, že všechny ty představy, obrázky z minulosti, které jsme všichni zaznamenali, nemohou zůstat eh, netrestány. My víme, že se jedná tedy o civilizaci, která postupuje, řekněme, kulturou krve. Já s něčím takovým nesouhlasím a proto beztrestnost nemůže pokračovat. Uh, proto je důležitá ta informace, kterou jste nám poskytla ohledně i vyšetřování těch 26 leteckých útoků a vlastně vedly k tomu, že to došlo k velkému množství naprosto nevinných obětí a nikdo, rozhodně nikdo nemůže být nadále netrestán, ať to byl třeba pilot nějakého tryskáče Nata, nebo to byl nějaký spolupracovník Kadáfiho, anebo povstal, povstalec al -Qaedy. Všichni ti to by měli být předvedeni před justici. Za takové situace vás můžeme maximálně podpořit a zaštítit. Vyšetřování musí proběhnout co nejdříve a je třeba co nejrychleji skoncovat s tímto únosem zaměstnanců ICC. Oni samozřejmě nemohou poskytovat informace, musí dodržovat své profesní principy, profesní kodexy, takže Evropský parlament bez jakýchkoliv podmínek musí vyžadovat okamžité osvobození těchto pracovníků ICC. Děkuji panu Majerovi a nyní má slovo pan Kirilov. Děkuji, pane předsedo. A další dimenze. Já si myslím, že v těchto případech Co se týče například eh, al-Islama, bychom měli být naprosto rigorózní. Nevím, proč k tomu tak zatím nedošlo a chtěl bych eh, položit několik otázek v této věci. V první řadě víme, že v průběhu určitého období Saif al-Islam byl určitým reformistou v zemi. On eh, měl schůze na vysoké úrovni navrhoval určité iniciativy a byl v podstatě takový, takovou přijatelnou osobou pro všechny a měl v rukou také hodně, řekněme, citlivých informací a možná, e, že to je ten důvod, proč se nevynakládá e, velký tlak za druhé, jenom takový příklad. V Bulharsku byl ten závažný případ s lékaři a s lékařskými pracovníky, kteří byli odsouzeni k smrti. Tady zase on vystupoval jako reformista. Ale i nyní já nechci zase poukazovat na konkrétní jména, ale jsou v Líbí vysoce postavení politici, kteří jsou uh, Eh, zapojeni do toho vynakládání s těmi lékaři. Oni byli obviněni ze zabíjení dětí, což je naprosto hrozný zločin. Je to nepřijatelné, ale v pozadí toho byly politické důvody. A proč uvádím tyto příklady? potřebujeme, aby Saif al-Islam byl podstaven před soud a učinit maximum pro to, aby k řízení došlo a možná i několik osob v současné vládě má na tom také velký zájem, ale měli bychom vynakložit opravdovou moc, aby k tomu došlo. Tedy otázka. Máte dojem, že tu mohou být určití aktéři na i na, na naší straně, kteří nevynakládají ten nátlak, aby on nakonec byl představen před ICC. Děkuji vám, pane Kirilové, za tuto důležitou připomínku a nyní bych rád předal slovo našim pozvaným hostům, aby zareagovali tedy na těch mnoho otázek, které tu zazněly. Eh, děkuji. Chtěla bych velice poděkovat za eh, velmi dobré otázky a také eh, informace od kolegů, kteří nedávno byli v Libii. Je to pro nás velice užitečné, pomáhá nám to v práci. Pokusím se odpovědět na všechny tyto otázky a potom možná kolegyně bude chtít ještě něco doplnit. Pokud jde eh, o eh, další jednotlivce, jako je Bagdády, Musakisa a další, tak tady pokračujeme ve vyšetřování, to znamená, schromažďujeme informace. Je velice důležité uvědomit si, že jsme trestním soudem, to znamená, že musíme prokázat spojený s nějakým trestným činem. A eh, jsme také, máme určitou vymezenou působnost. Musíme tam mít eh, určitý stupeň závažnosti, tedy jestli ten trestný čin je dostatečně závažný. Potom eh, také samozřejmě sledujeme ty, kteří, kteří jsou nejvíce zodpovědní za ty trestné činy, protože nemůžeme řešit úplně všechno. Ale pokud jde eh, o ty funkcionáře na vysoké úrovni, tak tam na tom i nadále pracujeme, musíme pokračovat ve vyšetřování a budeme v něm pokračovat ale jak už jste uvedli ve vaší zprávě, máme samozřejmě omezené, omezené finanční situace a to nás také ovlivňuje v tom, jak rychle můžeme pokračovat. E, někdy nemůžeme dělat více případů najednou právě z finančních důvodů, takže zkrátka něco musíme odložit a tak dále. Pokud jde o to, zda e, Libejci, jestli jim můžeme věřit v tom, že povedou řádné soudní řízení. E, Jaká je role soudu? Eh, tedy z Mezinárodního soud, eh, trestního soudu. My nesledujeme soudní systém jako takový. My konkrétně sledujeme i jednotlivé soudce, jestli tam jsou eh, spravedlivé postupy řízení pro stejné jednotlivce za stejné činy. Nemůžeme tady dávat nějaké odpovědi nebo výpovědi o soudním systému v Líbii. Opravdu velice konkrétně sledujeme Eh, konkrétní věci, jestli se dodržují eh, všechny náležitosti a mm, to bude samozřejmě otázka, kterou budou muset zodpovědět soudci. Potom tady byla ta otázka trestu smrti, zda to eh, bude hrát nějakou roli. Soud ukončil jeden případ a teď dokončujeme druhý případ. Je tady mnoho věcí, které jsme zatím ještě neřešili. Ve statutu není nic, co by nutně uvádělo, že tak komplementarita nebude platit, když národní systém uplatňuje přísnější tresty než v rámci ICC. Ale není vyloučeno, že soudci o tom začnou jednat. Možná, že Jennifer se k tomu ještě vyjádří. Ale je to něco, co jsme zatím ještě neřešili a není to explicitně ve statutu ošetřeno, takže zatím to ještě není jasné. Pokud jde o to, jak nakládat s těmi, kteří podporovali eh, Kadáfiho, eh, Rada bezpečnosti nám tady dala mandát pro trestné činy od 15. února 2011 a my v našem celém vyšetřování jsme byli naprosto jednoznační eh, my tady sledujeme tady ty věci, jak jsem říkala, závažnost případu, sledujeme ty, kteří byli nejvíce zodpovědní za ten trestný čin. Jsme naprosto eh, odhodláni vyšetřovat věc nestraně. A to se týká také trestných činů páchaných rebely. Například se tady eh, tvrdí, že byly páchány činy proti zatčeným osobám, eh, kteří byli pro kádafijští a to také sledujeme velice pečlivě. Ne, nemůžu vyloučit, jak se to bude, že, že se budeme dále ubírat tímto způsobem, ale v tuto chvíli e, sledujeme trestné činy e, z, také tedy z důvodu pohlaví. Sledujeme to. Potom pokud jde o nakládání s našimi kolegy, pokud eh, to máme dobré informace, tak se s nimi nakládá dobře, nejsou svobodní, nejsou na svobodě, ale nemáme žádné informace, které by tvrdili, že jsou zneužíváni nebo se s nimi nachází, zachází nějak špatně. My, jsme, eh, my tady máme koordinovaný přístup a baronka Eštonová eh, je eh, důležitou hráčkou je v té koordinaci Rada bezpečnosti OSN. V prátek předložila prohlášení kde vyjádřili velké znepokojení nad zadržením těchto osob a vyzývají eh, všechny eh, eh, partnery libyských úřadů, aby tedy se post, aby co nejrychleji byly tyto osoby propuštěny, aby se vyvíjel tlak. My si myslíme, že je důležité, že Rada bezpečnosti přijala toto vyjádření nebo přišla s tímto vyjádřením pokud jde o Sýrii, Saudskou Arábii a trestné činy, které byly možná spáchány ještě i jinde. Eh, římský statut eh, je statutem eh, tady jsou situace, které nespadají do naší působnosti, Eh, jsou to trestné činy, které by měly být souzeny, ale nespadá to pod naši působnost, protože třeba někdo není eh, s tou stranou, kterou my můžeme řešit. V tuto chvíli eh, my si o tom můžeme přečíst v novinách a tím to končí. Toto je opravdu v pravomoci Rady bezpečnosti. Také důležité Eh, věci, pokud jde o lidská práva. Tam je důležité, aby to bylo univerzální, aby tam byl princip univerzality. My teď tady máme systém pro eh, státní strany, kde je určitý mechanismus, který má bránit masovým zločinům, aby eh, tam byla zodpovědnost za ty, to masové zločiny. A pak tam máme další věc, kde to není automatické, další oblast, kde to není uh, automatické a je potřeba, aby, je to na, vlastně na Radě bezpečnosti a je důležité, aby se do toho připojilo co nejvíce uh, států. Pokud jde o sbírání eh, důkazů, tak tam máme určité ustanovení, které nám umožňuje vzdílet informace se státy. Eh, nemusí to být nutně formální cestou, protože Líbie vlastně v tuto chvíli Libie měla v podstatě stejné důkazy jako my, takže tam eh, ten sběr těch důkazů byl velmi dobrý, ale protože to je soudní proces, tak Nemůžeme být nějakým technickým poradcem pro nějakou zemi, která se pouští do tohoto mechanismu eh, národní přípustnosti. My můžeme pouze eh, dávat eh, nějaké všeobecné indikace, můžeme sdílet informace, ale musíme si přece jenom ponechávat určitý odstup, protože Eh, do toho více vstupovat nesmíme, ale myslím si, že ta spolupráce obecně byla velice dobrá. Eh, pokud jde o sbírat důkazů a tak, tak tam vlastně nepřed, ne, myslíme si, že tam ne, nedojde k žádným problémům. Myslím si, že tím už se dostávám téměř ke konci. Uh, Saif. Já si myslím, že tady bylo velice důležité zdůraznit spolupráci se soudem. Uh, Eh, aby byly používány eh, nástroje nebo pro eh, spochybnění toho mm, mechanismu. Je potřeba povzbuzovat libijské orgány, aby spolupracovali v rámci statutu a to oni dělají. Takže tady je v podstatě v tuto chvíli určitá důvěryhodnost vzájemná ale soudci musí rozhodnout, jestli opravdu tedy tam bude veden ten eh, řádný proces, jestli jsou toho schopni. Eh, chcete něco dodat? Já chci také ještě jednou poděkovat za příležitost pohovořit a ráda bych se pozdržela u několika těch věcí týkající se Líbie. A my spolupracujeme s vyšetřovacím týmem v Hágu a v listopadu jsme zahájili tady tuto spolupráci s libijskými vyšetřovateli. Máme s jejich spoluprací dobrou zkušenost, poskytli nám spoustu důkazů, a pozbírali spoustu informací, takže eh, Například někdo, kdo tu byl nezmíněn, Mahmudi al-Baghdadi, mm, premiér Saif al-Islam, kteří vlastně zanechali své úřady nedotčené, takže je tu velké množství eh, dokumentů, které má tedy přechodná rada nyní k dispozici, také eh, nahrané telefonní hovory. My jsme s hlavním prokurátorem jednali v Dubnu. On nám vysvětlil tedy, eh, že tu má určitý počet svědků a určitý počet eh, důkazů. Oni určitě provedli eh, vážné eh, šetření, ale teďka to závěrečné rozhodnutí je na Líbii. My nevíme, jak zareagují soudci. Oni mohou rozhodnout v tom smyslu, že svolají tedy slyšení na žádost, nicméně toto je třeba ještě zvážit. My máme takový dojem, že oni v podstatě mohou připravit harmonogram pro celý proces. Není to úplně tedy, že by dali i zelené světlo, jednoduše, že se na nás budou obracet a budou nás informovat o aktuálním vývoji. Když jsme se setkali s prokurátorem v Tripolisu, on samozřejmě obhajuje nezávislost svých prokurátorů, říká, naše vyšetřování je důvěrné, vy jste lidé mimo naši oblast. Nicméně, řekněme, asi 85% toho, co on dělá, to jsou veřejné eh, záležitosti, veřejné informace. To znamená, a vyprodukovávají veřejné dokumenty, kde se vlastně vysvětluje i eh, vysvětlují jejich postupy. To znamená, že celý tento proces je otevřen i libijským občanům, aby bylo vidět, co tedy oni vlastně dělají. Já myslím, že k tomu přispívá i náš soud. K té otázce trestu smrti asi víte, že v Římě proběhla rozsáhlá eh, debata a eh, názory se hodně liší. Já to chápu tak, že ve statutu je určité ustanovení, že tedy e, je třeba objasnit i tu situaci trestu smrti, nicméně i v průběhu celého procesu se zřejmě toto téma e, bude také nadneseno. A ještě jedna věc, zajímavá intervence Libie na Radě bezpečnosti proběhla v 16. května a zástupce Libie pronesl řeč, kde řekl, že je třeba, aby všechny oběti v Líbě se mohly obhajovat. To eh, je takové důležité prohlášení samozřejmě v první řadě eh, je třeba postupovat od těch nejvyšších míst, ale je důležité, že uznává, že se to bude týkat všech obětí a tady ta interakce s mezinárodním společenstvím může vést k dodatečné podpoře a ono, každý případ může mít dopad pak na průběh dalšího případu. Je to v podstatě i o tom jim pomoci, jak toto provádět ještě lépe. Děkuji. A pan Kirilov se opět hlásí. Já se omlouvám, ale na to, co já jsem řekl, eh, to nezazněla žádná odpověď. V podstatě jsem to vyjádřil v tom smyslu, zda si myslíte, že někteří aktéři, jak ze strany Libie, tak tady nemají příliš velký zájem předání al-Islama soudu a myslíte si, že je zapotřebí dodatečného politického nátlaku, aby k tomu došlo? Já se omlouvám, snažila jsem se odpovědět diplomaticky, ale možná to bylo příliš diplomatické. Ano, příliš diplomatické. Je důležité, ten nátlak musí být vynakládán vždycky ve spolupráci se soudem. A tedy jak ze strany soudu nebo národních e, orgánů, to tu musí jasně vystupovat. Samozřejmě, že za všech situací tu můžete mít někoho, kdo by nechtěl předvolávat k zodpovědnosti ty nejvyšší činitele, ale rozhodně bychom takto měli e, teda není postupovat. Měli bychom povolávat, aby byli předvedeni k zodpovědnosti ti, kteří tu zodpovědnost nesli. Děkuji vám a pouze malý dodatek, prosím. Já chci říci, eh, podle těch zkušeností, které jsem zaznamenala minulý týden, je to spíše o vnímání toho, že některé složky eh, by se mohly snažit aby eh, nebyl předveden před eh, pan Saif, eh, aby nebyl předveden před soud. A, a pak by to mohlo vést k velkému nedorozumění. Já jsem to zaznamenala jako názor veřejného mínění, že si tu uvědomují, že by to vedlo k poškození imidže Libie a že zároveň si lidé přejí spolupracovat s ICC. Nicméně může to být taková, řekněme, špatná motivace těch, kteří zadržují nebo tedy unesli ty zaměstnance ICC. Ano, já vím, toto téma je velice důležité, takže pane Salafranko, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád věděl, něco o humanitární situaci těch, kteří podporovali eh, Kadáfiho, tak jak jsem tu otázku položil. Takže prosím, pokud můžete stročně se k tomu vyjádřit. Ještě pan Meyer a pan Salafranka, aby tedy objasnili ano, děkuji. Také mi nebylo odpovězeno na tu otázku ohledně um, mimo soudního vyšetřování toho, k čemu došlo k, s, s Kadáfim. A pane Salafranko, prosím ještě jednou. Byla tu určitá obvinění, co se týče situace mučení těch podpůrců Kadáfiho, kteří jsou ve vězení. Já nevím, kolik jich je ale máte určitou představu těchto zadržených, to si myslím, že by bylo velice důležité. Takže vidíte, jak opravdu toto téma členy našeho výboru zajímá. Ano. Co se týče mimosoudního zavraždění pana Kadáfio, zase se pokusím odpovědět diplomaticky. Samozřejmě. Určitě asi neobsáhneme všechny ty příslušné osoby. Může to být válečný zločin, je to na něco, na co se nyní tedy zaměřujeme, nicméně musíme se také z důvodu doplňkovosti podívat na to, který ten případ předložíme jako první a podobně. Je to tedy něco, na co máme pravomoc. Podle naší eh, jurisdikce to tedy může být zločin a eh, na, na to se teď tedy zaměřujeme. A co se týče těch zadržených eh, z těch složek eh, pro Kadáfiho, Máme tu informace z března, že jich je několik tisíců, že byli podrobeni tedy špatnému zacházení a mučení. Z našeho jednání s libýskou stranou vyplynulo, že by měly být předáni mezinárodním orgánům, a že je třeba ale provést šetření, zda došlo k nějakému zločinu k eventuálnímu mučení, ale čekáme tedy na dodatečné vyšetř, eh, informace vyšetřovací komise. Možná bych stručně řekla, že Libyjci eh, také naznačili svůj záměr vyšetřovat eh, zabití Kadáfiho, ale já nevím, jestli to bude jejich první priorita bude to záviset také na reakci eh, veřejnosti, eh, ale samozřejmě chápou, že kdyby eh, tady například Kráfího syna neodsoudili, tak by to bylo znamení beztrestnosti, že by to nemělo dobrý vliv na jejich pověst. Další věc, už jsme říkali, že budeme sledovat ty, eh, kteří působí mimo Líbyi, eh, vysok, eh, fun, vysocí funkcionáři, kteří opustili Líbyi a my budeme také sledovat nebo vyšetřovat jejich možnou zodpovědnost za určité trestné činy. A Libijci mají také zájem v této věci spolupracovat. Mnozí lidé jsou mimo působnost tady to, tohoto soudního režimu, ale Jinak eh, tady je celá řada aktivních lidí, eh, jsou tady některé bezpečnostní otázky, které by také mohly být řešeny slíbí, jak eh, tu situaci ošetřit. Děkuji. Paní Šva Goldman Eh, paní Svenc, oběma vám děkuji za to, že jste byli mezi námi. Přejeme vám mnoho úspěchu a eh, chceme, eh, přejeme vám úspěšné prosazování spravedlnosti. Náš parlament vám děkuje. Okay, now we continue. Eh, nyní budeme pokračovat, že bychom chtěli eh, včas skončit. A v tuto chvíli eh, tady máme zprávu o strategii digitální svobody zahraniční politice Evropské unie. Toto je zpráva, kde zpravodajkou je paní Šáke a já bych ji chtěl požádat, aby nás eh, uvedla do této zprávy. Eh, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, dnes tady budeme mít pevní výměnu názoru na základě dokumentu. Už jsem mm, ho dala k dispozici svým novým zpravodajům, ale také ostatním online těm, kdo měli zájem a já bych nyní chtěla eh, od vás slyšet různé připomínky, které bych mohla potom eh, zapracovat. Myslím si, že různí eh, poslanci už měli možnost spolupracovat na první strategii digitální svobody v našich externích zahraničních aktivitách a já pouze zdůrazním některé z hlavních aspektů, protože toto je velice široké pole, které zažívá obrovský vývoj, do dochází k velkému vývoji nejrůznějších technologií a Možná bych to trochu strukturovala. Budu vycházet ze struktury eh, toho eh, dokumentu, eh, pracovního dokumentu, který naleznete ve svých složkách a chtěla bych požádat kolegy, kolegy aby nám sdělili své priority a podněty a pokud to nebude dnes, tak během tohoto týdne a možná bych to do toho mohla zapracovat ještě předtím, než vůbec navrhnu ten mm, první text. Zmínila jsem technologie, myslím si, že eh, no, kolegové eh, budou věřit, že my, my budou věřit, že technologie samozřejmě mají velký vliv na náš každodenní život, Ehm, objevily to velké změny v Evropské unii i mimo ní, ehm, velký pohyb. Ehm, některé politiky už jsme přijali, některé členské státy přístup eh, k internetu identifikovaly jakožto základní právo a Evropská komise souhlasí s tím, že eh, digitální otázky by měly být také součástí korenských kritérií eh, pro nové kandidátské země na vstup do Evropské unie. A nedávno jsme tady také zažili, byli svědky strategie No Disconnect Strategy, Um, která je velmi důležitá a je to vlastně také nástroj uh, lidských práv a demokracie. Je velice důležité zajistit, aby uh, lidé uh, měli dostatečný potenciál pro demokracii a je potřeba, aby to zohlednili různé politické oblasti a politiky v různých politických oblastech. Stačí se podívat na arabské jaro, jak jsou tyto věci důležité. Musíme tady vyvážit otázku bezpečnosti, kyberbezpečnosti, nový, jsou tady nové hrozby a samozřejmě lidé také můžou získat nové svobody díky těmto technologiím. Musíme sledovat otázky obchodu, rozvoje a můžeme využít potenciál eh, efektivnosti v naší diplomacii, když budeme dobře využívat eh, nové technologie, tak ta možnost tam je. Jsou tady ovšem také některé věci, které vyvolávají obavy, protože se objevují například nové hrozby. V minulých měsících došlo eh, k šíření eh, viru eh, FLIM a potom také bylo zautočeno na sítě Iránu a my si musíme položit otázku, jakým způsobem tyto hrozby budeme řešit, kdo bude za ně zodpovědný a, a e, zdá něco takového může e, být považováno za aktivní válku a může, to být, může se na to vztahovat e, článek 5 NATO. IKT infrastruktury jsou podle Evropského parlamentu klíčové a diskuze, jak bránit těmto novým hrozbám, jsou velmi živé a intenzivní. Ovšem, pokud bychom přeceňovali tyto hrozby na druhé straně, ty eh, nové hrozby, eh, které se tady objevují, tak eh, strach a důsledky by mohly překonat to, co bychom očekávali, mohly by být přehé a nemělo by to dobré důsledky. Takže Evropská unie musí tady vyvážet dvě důležité věci, a to je bezpečnost a právo na svobodu. Když se podíváme na lidská práva, tak je zřejmé, že snaha o lidská práva se přesunula online a zpravodaj OSN pro svobodu vyjádření to také uznává tedy to, že internet umožňuje taková práva, jako je svoboda slova, právo na združování a e, také e, Dokumentace je důležitá, dokumentace třeba o tom, kde se práva zneužívají, e, je možné šířit různé reportáže v různých médiích a tak dále. Kvůli tomu, eh, že je tady velký potenciál pro základní lidská práva, tak je tady také snaha stále více kontrolovat to, jak lidi používají eh, technologie eh, hromadné komunikace. Jsou tady někdy také takové cílené útoky na občany. Některé vlády jsou v opresivních zemích velice zaměřené na tyto věci, velice sofistikovaně využívají tyto prostředky. Je to tam řešeno více než v naší společnosti. Hranice mezi opresivními zeměmi a demokraciemi a svobodnými společnostmi, e, takovými, jako je evropská společnost, jsou nejasné. Je to vidět v oblasti obchodu, vědy, výzkumu, sdílení technologií. Tady vidíme, že některé e, systémy jsou e, exportovány z Evropské unie některým opresivním zemím Chybí tady transparentnost a zodpovědnost a je tedy důležité, aby naše politiky držely krok s vývojem těchto technologií. A proto tady musíme spolupracovat, eh, s, protože nikdo z nás sám o sobě to nevyřeší, protože hardware, software, toto všechno rozvíjí společnosti, firmy a proto musíme zajistit velmi dobrou spolupráci, konstruktivní spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem a také občanskou společností mezi uživateli. Mělo by to být výhodné pro všechny, kde Evropská unie také může zvýšit své úsilí eh, pomáhat eh, těm firmám, které mají problémy. Máme mnoho příkladů, například největší eh, poskytovatel telekomunikačních služeb Vodafone měl nějaké problémy a byla tady snaha některé ty služby omezit a tady je potom to celé velmi politická otázka. Pokud jde o naše politiky, tak zpráva eh, přes internet, zpráva internetu je stále větší výzvou. Jak budeme tady spolupracovat, abychom mohli zajistit, že internet se může organicky rozvíjet a zároveň budeme chráněni eh, před eh, Eh, některými pokusy eh, rozvíjejících se ekonomik nebo globálních hráčů, které se snaží stále více eh, kontrolovat internet a nutí k tomu vlastně i různé velké společnosti, organizace. My bychom tedy tady chtěli spolupracovat velmi konstruktivně eh, principem mnoha zúčastněných stran, občanské společnosti, eh, uživatelů a eh, zkrátka všech stran a chtěli bychom poskytovat možnosti na posilování lidských práv, podporu pro hospodářství prostřednictvím dobré zprávy internetu. Hovoříme tady o tom, eh, jaký vliv to vše má na vnější vztahy Evropské unie, na lidská práva, tak eh, i v dalších oblastech musíme přijímat politiky, eh, které podpoří naši důvěryhodnost ve světě. Není možné tady interní a externí politiku oddělovat. Zmínila jsem dvě oblasti, nebo pardon, zmíním dvě oblasti, kde, které poskytují velké příležitosti pokud jde o oblast rozvoje, i v těch nejchudších a tradičně nejméně eh, rozvinutých oblastech ve světě nové technologie mohou eh, přinést obrovské možnosti, obrovský potenciál, jak reagovat na krize, třeba po, na, eh, po velkých katastrofách je možné zmapovat situaci a mm, je možné lépe poskytnout pomoc díky novým technologiím. Měli bychom pomáhat lidem, aby se připojili na internet, protože díky tomu získávají přístup ke znalostem, ke kulturním, ke kultuře a tím můžeme pomoci rozvíjejícím se ekonomikám. Evropská unie eh, by měla být kreativní a myšlet nově, neotřele, jak tedy používat diplomaci, jak kontaktovat eh, lidi a jak vlastně tímto způsobem také bojovat proti extremismu. Už eh, v Evropské unii existují projekty, které mají takový potenciál, například Europeana, to jsou webové stránky, eh, kde se stílí evropský kulturní obsah, ale to je pouze špička ledovcem. V době, kdy rozvíjíme ESVČ, tak bychom neměli zapovíjet zapomínat na možnosti nových technologií. To stejné platí také pro příležitosti, které máme doma, protože je mnoho informací, například zde v evropských institucích, které bychom mohli sdílet. Jsou to informace, které jsou důležité pro lidi v Evropské unii i bivoni. A tím, že bychom používali nové technologie otevřeným způsobem, tak bychom vlastně ukázali, že jsme transparentní a že nás zajímají komentáře občanů, že chceme, aby se účastnili eh, procesu utváření rozhodování. Myslím si tedy, že bychom měli využít synergie obchodu, bezpečnostní politiky, zahraniční politiky. To všechno bychom měli využít, eh, využít synergie, aby Evropská unie měla skutečný vliv. Měli bychom využít rychlý vývoj technologií, neboli musíme ho zohlednit eh, nějakým strukturovaným způsobem. Měli bychom do toho zapojit politiku, podniky a i občanskou společnost a já se těším na spolupráci. Very much. There is a paradox. Děkuji vám. A v podstatě tu máme takový paradox. My jsme se snažili k vám připojit, abychom se vzdali a těch naš, toho našeho starého komunistického dědictví. A nyní tu máme tady oblast těch nových technologií. Paní baronka Latfordová, prosím. Děkuji, pane předsedo. Je to důležitá zpráva. A začnu tím, že ocením tu práci, kterou Maritě vykonala. Ona je vlastně takovým lídrem v parlamentu na toto téma, které je rozhodně velice důležité. Jenom dvě takové připomínky. Jedna se týká toho odkazu na straně 3 na na Stocks a Flynn. Objevilo se to i v americkém tisku, který o tomto psal. A úplně to nepotvrdili, ale také nenegovali to, že Spojené státy teoreticky zřejmě s Izraelem nejenže vyvinuli, ale použili Stuxnet proti nukleárnímu programu Iránu. A zřejmě tedy jsou také zodpovědní za Flame. A já nejsem technickým odborníkem, ale Flame zřejmě nezaznamenají normální antiviry. On byl propracováván dva roky, soustředovaly se informace a v podstatě to úplně uniklo jakémukoliv zaznamenání ze strany tedy těch eh, vyloženě odborníků. A já nadnáším toto téma Tedy nadnesla jsem toto téma v rámci transatlantického dialogu minulý týden, kdy kyberzločin byl na pořadu jednání. Možná to kolegyně již zmínila. A Katy Ashton má kyberporadkyni, nepamatuji si její jméno, je to Estonka. A v Estonsku mají propracovaný kybernetický systém, také spolupracovala na úrovni NATO, to znamená, že má velkou zkušenost. A možná před dvěma týdny proběhla třídenní konference, kde se setkali významní mezinárodní právníci a právě se zabývala tou otáz- zabývali tou otázkou Maritě, tedy do jaké míry bychom se měli zabývat kyberzločinem na celosvětové úrovni. A my Samozřejmě tady se můžeme domnívat, že Spojené státy vyvíjejí kybernetické zbraně a také to, že je i používají. Ovšem, jak budeme vynakládat s takovýmto problémem kybernetické hrozby a zločinu nebo kybernetického útaku? bude se uplatňovat trestní právo. Já tady ne, ne, nenacházím ještě odpověď na toto téma. Proběhl ten transatlantický dialog na toto téma, ale jak zabráníme jiným, aby používali kybernetické útoky, když i západní země k tomu přistupují. Možná ještě to téma nemáme tolik propracované, ale pokud tedy Maritě o této konferenci ví, nebo neví, pouze jsem na to chtěla poukázat. Víme, že také ruská strana a čínská strana si přála určitou mezinárodní úmluvu, <clears throat> která by ochránila toto téma spojené s státy si přejí určitý kontrolovaný přístup do internetové oblasti, ale jak s tím my budeme vynakládat? Jak budeme postupovat proti kybernetickým nepřátelům, když víme, že i naše spřátelené strany takto mohou teoreticky postupovat? Pak ty technologie jednotlivé je jednorázového užití. Tady je to napojeno na exportní licence. Já jsem se na toto téma bavila se zástupci nějakých nevládních organizací. Víme, že jsou tu určité zastrašující technologie, které eh, se vyvíjejí a jsou vyváženy prostřednictvím určitých eh, společností, evropské informační služby o tom vědí, ale je to tedy obchodované zboží i na evropské úrovni a je třeba zase kontrolovat i tuto oblast. Mm, je třeba toto dostat pod kontrolu. Takže tady mám jen několik takových návrhů. <coughs> Um, in general, if... Děkuji. Eh, pokud chcete eh, mít eh, dobrý dohled, tak obecně platí, že musíte nechat lidem svobodu na to, aby se vyjadřovali co nejsvobodněji. Další řečnice. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla říci, že toto je velice, velice důležitá zpráva nebo dokument, a chtěla bych říci mnoho věcí, které už řekla Sára, především o bezpečnosti před počítačovými e, zločiny. To je podle mého názoru něco, co by si zasloužilo zvláštní samostatnou zprávu a samostatný přístup, protože v tomto dokumentu je mnoho velice důležitých e, témat, e, které jsou jaksi zastřešeny a řešeny společně, ale my bychom potřebovali tady to řešit konkrétně a rychleji, protože pokud jde o tu kyberbezpečnost, tak tam ty hrozby opravdu rostou velmi rychle. Pokud tady tyto věci takto budou v té první fázi, tak si myslím, že bychom se měli podívat na další organizace a instituce, kam až pokročili v jejich eh, analýze nebo výzkumu. V Tallinn v Estonsku tam eh, je centrum proti Eh, tedy centrum, eh, pokud jde o eh, kyberbezpečnost proti kyberútokům a tam už na tom pracují několik let. A tady samozřejmě je důležité podívat se, jak to vypadá v členských státech a dalších institucích a organizacích, abychom viděli, kam až tady došli. A další věci, kterou bychom měli řešit, když hovoříme o kyberbezpečnosti, je, že bychom měli vyzývat členské země Evropské unie, aby mnohem více spolupracovali v této oblasti, protože my všichni víme, že to je společná hrozba, ale rozhodně tady chybí vůle blíže spolupracovat a sdílet informace mezi členskými zeměmi. Pak mám další připomínku Eh, která se týká důvěryhodnosti, a to je velice důležité, když hovoříme o členských státech Evropské unie a svobodách, a paní předsedkyně už to tady také ne, už to tady bylo zmíněno několikrát, že bychom měli být opatrní. Do jaké míry agentury pro prosazování práva a vlády mohou zacházet, pokud jde o zásahy do používání mobilních telefonů a e, internetu. E, v Estonsku e, naš, na úrovni premiéra se začala řešit tato věc, tedy otázka, jak jsme svobodní, jak si můžeme být tím jisti. A pokud svobodu na internetu považujeme za lidské právo také v naší zahraniční politice, a pokud se snažíme být pozitivním modelem pro země ve světě, tak si musíme být jisti, že tyto věci jsou v pořádku v našich vlastních zemích. A myslím si, že to je další aspekt, který by měl být řešen v parlamentu odděleně i v jinými výbory. Nemusí to být nutně výbor pro Eh, zahraniční záležitosti. Jsou tady jiné výbory, které by se měly zabývat lidskými právy a základními svobodami našich občanů. Děkuji. Paní Gomeš. Děkuji. Já si myslím, že to je velmi důležité a já chápu obavy Mariety, které vyjádřila ve své zprávě o digitální svobodě. Musíme si ovšem uvědomit, že nebudeme mít tuto svobodu, pokud tady nebude také bezpečnost. To je velmi důležité tady nastolit tuto rovnováhu, především v tomto světě, v současném světě, eh, kde eh, velmi závisíme na internetu. V tuto chvíli už vlastně nic není možné bez internetu nebo bez eh, té kybersítě. A tady nejde pouze o snahy států omezit svobodu. Eh, to, nejenom to je hrozba pro základní lidská práva. V podstatě je tady celá řada nevládních aktérů, eh, kteří tady do toho vstupují, mají různé agendy, nikdo je nekontroluje a z různých důvodů opravdu omezují naši svobodu a tím pádem ty nejzákladnější lidská práva, například i právo na život, tím, že manipulují a zneužívají ten kyberprostor. A měla jsem schůzku s experty a hovořili jsme o vytvoření e, centra Evropské unie pr- proti uh, kyberzločinům v rámci Europolu. A to je velice důležité. Já si myslím, že všechny členské státy by do toho měly investovat eh, prostředky, protože bez peněz se to nezdaří. A tady bychom měli upozornit členské státy na to, jak důležité je, aby spolupracovali, abychom mohli efektivně pracovat a zároveň dodržovat základní svobody a nedovolovali jiným, aby je ohrožo, ohrožovali. My tady také hovoříme o e, trestných e, činech přes internet, třeba tím, že se šíří dětská pornografie, nebo e, můžeme také hovořit o bezpečnosti našich jaderných elektráren. To s tím také souvisí. To je vše, vše, co souvisí s těmi důležitými uh, infrastrukturami, nebo zkrátka, všechno toto má velký vliv na naši společnost, na naši ekonomiku, aby to fungovalo. A pokud uh, se tedy vyjádřím k tomu, co říkala Sára o našich eh, kolegů z USA. Ano, oni mají samozřejmě jiný přístup, je tady mnoho věcí, ve kterých bychom měli spolupracovat, měli bychom samozřejmě prohlubovat tu spolupráci a měli bychom jim objasnit, že tady musí být určité limity, pokud chceme chránit eh, určité základní svobody a soukromí. Ale opravdu je potřeba to citlivě vyvážit. A my si musíme vlastně uvědomit, eh, oč nám jde a jak to spolu souvisí. Možná, že někteří z vás to zažili v některých zemích, jako například v, té, v Estonsku, jak to tady zaznělo ale tady opravdu je možné velmi zasáhnout do našich životů a politik prostřednictvím kyberzločinů. Ty mohou velmi zasáhnout. A to si musíme uvědomit i v souvislosti s otázkou zahraničních věcí, protože my opravdu žijeme v globalizovaném světě. Děkuji. Existuje zpráva o, o kyberbezpečnosti, už, už existuje. Nyní má slovo pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl paní zpravodajce poděkovat za, tuto, za tento pracovní dokument, i když je to eh, zpráva z vlastní iniciativy. Myslím si, že je to zpráva na naprosto nové téma. Je to příslušné téma přichází ve vhodnou dobu a je to rozhodně propojeno se zajímavými tématy a přináší opravdu i zajímavé závěry a zhrnutí. Myslím si, že internet maximálně mění náš každodenní život a zmiňují se tu tedy otázky napojené například na bezpečnost a digitální svobodu. V tomto kontextu, paní Gomeš, vy jste, myslím, dobře zdůraznila ten význam, který eh, má ta nová realita. Dnes jsou tu vlastně vojska, které nejsou složeny z viditelných eh, nepřátel. To znamená, že tu dochází k kybernetickým útokům. Zazněly tu příslušné eh, odkazy na známé případy. Další věc, otázka a digitální svobody a lidská práva. Je to celá řada příkladů. Čína, Irán, Egypt, Sýrie, Tunisko. Toto všechno je napojeno na ten proces arabského jara. Nicméně rád bych toto doplnil, tu oblast lidských práv o studii, o studii která hovoří o několika stovkách dospělých na Kubě, a kteří byli dotázáni, zda mají přístup k internetu a k mobilním technologiím. Myslím si, že to by bylo také zajímavé, kdyby se to tam mohlo eh, poznamenat. Dále zmiňuje se také téma řízení internetu. To je téma, kde se eh, střetávají různé faktory. Ehm, můžeme se soustředit na kontext Spojených národů. Víme, že několik klíčových společností se nachází eh, na území Spojených států. Tady může být problém s jurisdikcí. Ale paní zpravodajka na to nahlíží tak, že Evropská unie je vlastně lídrem v této oblasti. Je to jedna klíčová oblast a se týká obchodu a vývozu. Zpravodajka hovoří o stálých restrikcích, co se týče uh, některých obchodovaných produktů a pak podnikový svět. Myslím si, že je třeba ale jasně odlišit to, co jsou legitimní politické postoje a pak eh, naprosto legální pozice. Tady si myslím, že je zapotřebí vytvořit taková pravidla hry, která budou jasná a navíc to mohou být určité pokyny vytvořené ze strany komise. A to zejména v takových případech, kdy Evropská unie uplatní obchodní sankce, ale je třeba zejména eh, v tuto chvíli ekonomické krize jasně určit pravidla hry na hřišti, a vědět tedy, eh, jakými etickými nebo morálními pravidly se budeme říšit, aby to bylo vždy Eh, slučitelné s obecnými pravidly EU. Pak otázka digitální diplomacie. Tady chápu, že tento nástroj bude spíše nasměřován, nebo tento odstavec bude nasměřován spíše na ta kulturní témata. Nicméně i tak tu otvírá určitou možnost pro spolupráci, které jsme eh, již využili v oblastech eh, naší parlamentní práce, jako například setkání s Eurolatem. Víme, že prostřednictvím digitálních eh, nástrojů mm, jsme pokročili hodně vpřed, takže eh, se to nemusí týkat jenom kulturní oblasti, ale i jiných oblastí, jak ostatně navrhuje paní zpravodajka. A ještě, co se týče určení toho obecného principu, tedy neomezovat eh, potenciálně ty technologie, které bychom mohli ještě využívat, tak těm bychom měli určit jasné obchodní zaměření, například prostřednictvím určitých dohod, určitých smluv. Toto jako obecný princip je jistě dobré, ale je třeba to více pro aby to bylo vždy napojeno na jasný případ, eh, na jasný vztah, který má Evropská unie s tou danou třetí zemí. A pak na závěr, pane předsedo, chci říci, ano, žijeme v technologické eh, období, nukleárním období, internetovém období, ale eh, vlastně toto všechno nedokázalo změnit to individuální uvědomění každého z nás. Každý z nás samozřejmě se může pokusit o to, aby byl svět lepší nebo horší. Slovo mundu z latiny znamená čistý, takže rozhodně eh, bychom se o něco takového měli pokusit. Zpráva je dobrá, ta dimenze je také dobrá, my sdílíme eh, to, že je zapotřebí, aby Evropa byla opravdu v čele Eh, těchto nových technologií a je třeba posílit tu technologickou oblast v Evropě. Děkuji. Děkuji vám. Tady ten problém je ten, že ti mladší se spojují a jsou tam v podstatě v koutku potichu a tam si hrají na těch přístrojích. A tak tomu tedy bohužel je. A nyní paní Šake, prosím a zhrňte to. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem za ty prvotní připomínky. Několik věcí e, je tu naprosto jasných, e, to nemusí být úplně jasných, ale já bych to chtěla objasnit. Máme tu tedy bezpečnostní obavy. Ano, máme tu jednu zprávu o bezpečnosti ve výboru SEDE. Myslím si, že velká většina těch témat, kterých se tu chápeme, by vlastně měla zůstat na tuto zvláštní speciální zprávu. Samozřejmě tu vidím určité propojení, nemůžeme to nechat úplně stranou, ale zejména tedy, abych zareagovala na to, co řekla paní Gomeš. Eh, co jsme s, eh, eh, vlastně se poučili z té války proti teroru. Víme, že je třeba používat vhodná opatření, ale víme také, že oni postupují sofistikovaně, mají takové postupy, které naprosto ničí nepřátele a to je taková v podstatě má reakce i na Saru Ledfordovou, která hovořila o těch virech a o tom, odkud teoreticky pocházejí a jak by se mezinárodní společenství k tomu mělo postavit a také o té konferenci. Ano, my na to budeme nadále dohlížet. Je důležité, aby se EU soustředila na to, jak s tím budeme vynakládat my a hovořila se všemi zúčastněnými stranami, s podnikateli. Ano, je to obrovská výzva, ale rozhodně se toho musíme takto chopit. A těším se i na tento druh práce. Pak ta rovnováha mezi bezpečností a svobodou, tím bych odpověděla Kristýně. Ona dobře zdůrazňuje tu otázku důvěryhodnosti. Pane Solafranko, s vámi souhlasím, že je tu ještě eh, rozsáhlý prostor pro tu oblast diplomacie a ještě více s vámi souhlasím v tom, že technologie mění náš eh, život, ale neměli by změnit vlastně to naše prvotní zaměření, náš cíl ve světě. Tady jde o to, zda vlastně tu máme různé uplatnění zákonů, legislativy v různých kontextech. Je to napojeno na tu diskuzi o kyberbezpečnosti. Tady vlastně vidíme příklady eh, zneužívání internetu, například eh, krádeže přes internet, ale kybernetický zločin, to může být opravdu mocná zbraň. A já se tedy maximálně vynasnažím tady v tomto být eh, maximálně přesná a mít na paměti i ty evropské hodnoty v širším slova smyslu. Předložila jsem tedy ten prvotní návrh textu. Co se týče vývozu v dobách krize, myslím si, že bychom měli být opatrní, abychom nebyli přehnaně eh, přehnanými regulátory, to by eh, nebylo přínosné pro nikoho, naše podnikatele, partnery, spotřebitele, partnery v třetích zemích. Nepřejeme si být příliš byrokratičtí, příliš komplikovaní a nové technologie nabízejí právě ty možnosti, jak se něčeho takového, eh, něčeho takovému vyhnout. Pak eh, ty technologie dvojího užití nebo eh, jednoduchého užití, tady zase toto můžeme řádně využít a ukázat tedy, jaký druh Evropy si přejeme tu mít. Je třeba sdílet více informace, to může kolegy zajímat a případně můžeme používat, uplatňovat i určité sankce. Víme, že i technologie mohou škodit, takže opravdu musíme i nadále být důvěryhodnými partnery, abychom nepomáhali našim nepřátelům postupovat proti našim občanům, proti našim podnikatelům třeba v jejich zemích, protože to může mít závažné dopady například na oblast cenzury nebo určitého druhu dohledu. Je to tedy rozhodně velká výzva, ale pokud se na to dobře soustředíme, zacílíme dobře naši politiku, může to být úspěšná výzva. Takže brzy lhůtu, budete mít další propracovanější text. Lhůta pro předkládání návrhu je do konce léta, tedy do konce srpna a hlasovat bychom měli v září, takže se přes léto na to můžete dívat, podívat a po létě se k tomu vrátíme. Děkuji. Ještě předtím, než se rozejdeme, bych chtěl říci, že se sejdeme ve tři hodiny v první řadě situace v Sýrii, v Egyptě a pak v Bahránu. Děkuji vám a nyní přerušujeme zasedání. Čau.